jsou prohlášení Rady a komise ohledně přípravy Evropské rady, která proběhne 29. až 30. října 2009. Vítám zde předsedu Evropské komise pana Barosa a také paní Cecily Malmstramovou, která zastupuje radu. Vítejte, jste naší bývalou kolegyní, bývala jste poslankyní v Evropském parlamentu. A, a dám vám tedy slovo. Prosím. Krásné dobré ráno vám všem. My máme velice rozsáhlý program, jedná se nám o e, dobré životní podmínky pro naše občany, chceme bojovat proti klimatickým změnám, e, chceme e, napřít veškeré snahy, abychom vyvedli Evropskou unii z hospodářské krize a abychom bojovali proti nelegální migraci. Evropská unie bude dobře připravena na všechny tyto otázky také Lisabonskou smlouvu musíme co nejrychleji uvést v platnost tak, abychom mohli jmenovat novou komisi. Proto se Evropská rada bude zaobírat i těmito otázkami a já také těmito otázkami začnu, protože vím, že Evropskému parlamentu to velice leží na srdci. Příští týden se pokouší šéfové státu, se pokusí šéfové státu a vlád vnést jasnost do ratifikace Lisabonské smlouvy domluvit se, jak by měl pokračovat další tento proces. Existovalo, ano, v Irsku polský prezident dal pod listinu svůj podpis, to propůjčilo procesu novou sílu, ale všechny členské státy musí ratifikovat. 26 států už to udělal, 27 států to ale musí udělat a na Česku Česká ratifikace prošla poslaneckou sněmovnou a senátem Avšak 17 senátorů potom vzneslo žalobu před ústavním soudem eh, a vznesli dotaz, zda Lisabonská smlouva je v souladu s Českou ústavou. Samozřejmě musíme respektovat demokratický proces České republice. 27. října dojde k veřejnému slyšení ústavního soudu v České republice. Domníváme se, že potom výrok soudu by mohl rychle následovat, ale nemáme žádné datum. Také prezident Klaus dal určité podmínky pro svůj podpis a my eh, musíme vyčkat, jak by měly tyto podmínky vlastně vypadat. Diskuze v radě bude proto velice silně záviset na tom, co se stane v České republice. Ehm, eh, výpověď, výrok ústavního soudu Eh, bude také eh, významný pro otázku, kdy bude moci Lisabonská smlouva vstoupit v platnost. Eh, pak se budou připravovat současné, diskutovat současné přípravy. Chcete, chceme, aby ten proces probíhal co možná nejrychleji. Švédská zpráva předloží také zprávu o současném stavu s ohledem na smlouvu. Tam vysvětlíme stanoviska jednotlivých členských států, třeba s ohledem na Evropskou vnější službu. O tom budeme diskutovat dnes odpoledne. Potom také o právním postavení, eh, personálním mm, vybavení a financování. Eh, samozřejmě jsme si také přečetli zprávu pana Broka V pondělí byla tato zpráva přijata ve výboru a dnes odpoledne se budeme prohloubeně touto otázkou zaobírat. Již nyní vám mohu říci, že na zasedání tato zpráva eh, bude předložena jako určit jisté uvedení, jako určité podněty pro vysokého zástupce, aby jakmile smlouva eh, vstoupí v platnost, mohl být formálně stvárněn další proces, jak by tato vnější služba měla být vybavena, eh, abychom mohli v procesu pokračovat během příštích měsíců. My už jsme vedli řadu diskuzi s Evropským parlamentem a doufáme, že i v budoucnosti eh, v tom budeme takto pokračovat. Velkou otázkou na Evropské radě bude také klimatické, budou také klimatické změny. Chceme učinit přiměřená rozhodnutí s ohledem na financování, aby Evropa i nadále mohla hrát vedoucí roli, eh, o kterou usilujeme, abychom mohli docílit dobrého výsledku v Kodani. A proto je také nezbytné, abychom vedli hluboké diskuse o otázkách financování. Předsednictví eh, se rozhodlo, že Evropská rada musí dospět k definitivnímu rozhodnutí, také členské státy musí vést ještě své vnitrostátní diskuze, abychom dospěli dále, ale je nesmírně důležité, abychom se dohodli a aby tento proces nebyl zpomalen. V současné situaci mezinárodních vyjednávání si uvědomujeme, že situace je složitá. A když si bude EU zajedno a také dospějeme v otázkách financování ke předu, můžeme propůjčit procesu novou dynamiku. Hmm, a bude se i nadále vyjednávat, eh, aby eh, G20 a ministři budou dále vyjednávat také v St. Andrews. Jenom pak, když se všichni pohnou, můžeme docílit úspěchu v Kodani, se setkají ekologičtí ministři Evropské unie, aby hovořili o klimatických změnách, aby o nich diskutovali. Chceme nalézt také společné evropské stanovisko v aktuálních otázkách a závěry rady musí eh, být zaměřeny na hledání dlouhodobého klesání emisí mm, musíme se snažit také dospět k našemu cíli snížit CO2 z 20 na 30 Závěry rady zahrnou také návrh Evropské unie pro snížení emisí pro mezinárodní leteckou dopravu, měření v rozvojových zemích, kontrola, rola sektoriálních opatření a kromě toho také strategie dobré strategie pro zalesňování a pro lesní hospodářství. Kromě toho Evropská rada bude diskutovat o pokroku s ohledem na nové finanční úpravy a finanční dohled. To je velice ctižádostivá dohoda o níž se bude jednat, má být zřízen zvláštní orgán, který by konal jakousi, jakýsi makrodohled nad třemi oblasti bankami, pojišťovnami a cenými papíry. Komise také v září předložila vlastní návrh, vlastní balíček a to jsou skutečně důležité priority pro naše předsednictví, kde máme také velice stěžádostivý harmonogram, protože do konce roku bychom se chtěli domluvit na celém tomto balíčku. A proto máme radost, že ECOFIN včera učinil veliký kroku předu a e, nalezl e, širokou politickou zhodu týkající se tohoto nového organismu nad makrodohledem aniž by se e, prostě toto vněšovalo do vnitrostátních záležitostí. Fin- ministři finanční také pověřili předsednictví vést dialog, pokračovat v dialogu s, parlament, s Evropským parlamentem. My jsme přesvědčeni, že tento dialog velice dobře funguje. Eh, musíme ukázat, že skutečně napřimujeme veškeré naše snahy, aby se nám podařilo zabránit eventuálním budoucím krizím, protože budeme na sebe brát naši společnou odpovědnost, abychom zlepšili situaci eh, spotřebitelů a investorů, aby všichni znovu získali důvěru v systém. Dále, velice důležité téma, já jsem si jistá, že o tom bude rada diskutovat, je otázka zaměstnanosti. Teď jsme viděli určité první optimistické náznaky, ale situace na trhu práce se má údajně ještě zhoršit zhoršovat. Proto potřebujeme eh, stimulační a podpůrné mechanismy. Evropská rada musí také diskutovat o tom, jak se budou zvládat důsledky krize a dlouhodobý cíl, eh, totiž zvyšovat zaměstnanost, musí zůstat naší prioritou, protože vysoká zaměstnanost je prioritou pro eh, udržení možného veřejného financování a je to také předpokladem pro další ehm, dobré životní podmínky a soudržnost v Evropě. Eh, také bych ráda řekla, co jsme řekli k exitové strategii. Ministři financí konstatovali, že dochází, k, že prioritou je hospodářské zotavení, ale stále tady máme ještě velikou zranitelnost v tomto sektoru a proto finanční a ekonomická politika musí dospět dále a mají být vyvíjeny odpovídající strategie v návaznosti na závěry neformálního setkání v Göteborgu. Závěry z června roku 2009 byly naším vodítkem a zhodnotíme příští týden komise zhodnotí, co se dosáhlo v oblasti infrastruktury a krizových mechanismů. Je připravována zpráva o rozvoji, ke kterému došlo od ledna a to rada na svém jednání také zohlední. Evropská rada se bude také zaobírat Evropskou strategií pro pobaltské oblasti pro Pobaltí tedy. Vedli jsme v září velice dobrou rozpravu i tady, i na našem posledním zasedání a šéfové státu a vládce budou zaobírat také závěry. Eh, v pondělí by mělo dojít k rozhodnutí o závěrech, abychom měli takový integrační rámec pro lepší eh, dostání výzvám, které jsou před námi abychom eh, dosáhli sociálně ekonomické soudržnosti v Evropě. Je to skutečně inspirující příklad, tato oblast po Baltí. I jiné regiony jsou mm, vyzvány k tomu, aby se snažili větší integraci. Máme tady eh, už vypracovanou strategii pro Podunají a v té se také bude pokračovat. A proto jsme velice rádi, že už můžeme vidět výsledek této iniciativy, která se zrodila zde v Evropském parlamentu. Doufáme, že dotčení aktéři také velice rychle budou moci prosazovat tuto strategii, aby mohli řešit akutní ekologické problémy v tamní oblasti. Evropská rada bude hodnotit také pokryk, pokrok, ke kterému došlo v realizaci závěru migrační situace v oblasti kolem Středozemního moře. Rada vítá krátkodobá opatření, ke kterým došlo například pilotní projekt na Maltě a také pokrok, kterého bylo dosaženo při zřizování Evropského asilového úřadu. Eh, také dialog EU-Turecko byl opět zahájen k otázkám migrace a to rovněž vítáme. Rada jistě vyzve k tomu, aby situace kolem Středozemního moře byla i nadále bedlivě sledována, aby zde docházelo jak ke krátkodobým, tak k dlouhodobým opatřením. Opíraje se o společné snahy a solidaritu Evrops- států Evropské unie. Rada i nadále potrhne, jak důležité je, aby Evropská unie měla i svou globální odpovědnost a budeme se zaobírat i Frontexem a budoucími operacemi Frontexu na mořích. Pak také půjde samozřejmě o zahraniční vztahy a sice v červenci Rada pro obecné a vnější záležitosti pověřila radu, aby mm, se podívala, jak by mohla být, mohlo být zvětšená angažovanost Evropské unie v Pakistánu a Afganistánu a členské státy diskutují o těchto záležitostech na úrovni pracovních skupin v podrobnostech. Mm, také ministři zahraničních věcí um, dospějí k plánu, eh, kde mm, na základě společných rozhovorů dojde k vyústění zakotvení snah eh, a společného úsilí v těchto oblastech musíme realizovat konkrétní opatření abychom podpořili rozvoj v Afghánistánu a Pakistanu, eh, protože nestačí vojenské operace bez určitého směrování. To není možné. Musíme se snažit o posílení budování demokratických institucí a občanské společnosti. Existují tady společné problémy, eh, regionální aspekt, to vše samozřejmě tady je rozděleno Pakistan, Afghánistán, ale Evropská unie nese společnou odpovědnost. To tedy eh, je několik bodů pro zase zasedání Evropské rady a velice ráda si vyslechnu komentáře poslanců a ráda odpovím na vaše otázky. Program rady. Děkuji vám, paní ministrině, za představení programu rady do konce tohoto měsíce a nyní prosím pana předsedu komise Baroza. Děkuji vám, pane předsedo, eh, paní předsedkyně rady, dámy a pánové poslanci. To, co jste bylo už eh, řečeno paní eh, ministriní, tak to bylo na jedné straně Lisabonská smlouva a související problematika, na druhé straně problematika boje proti změnám klimatu. Domnívám se, že Rada by měla být schopna přijmout eh, zásadní a finální rozhodnutí, které se bude týkat vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Víme, že to není nic jednoduchého, zažili jsme eh, mnoho neúspěchů, ale eh, tato smlouva je skutečně nezbytná pro demokratickou a efektivní Evropu. A já doufám, že se podaří nám překonat tuto závěrečnou překážku, tak aby smlouva mohla vstoupit v platnost po Eh, druhém referendu v Irsku, po dokončení ratifikačního procesu v Polsku, můžeme říct, že všechny členské země demokraticky schválily Lisabonskou smlouvu. My jenom potřebujeme vyčkat dokončení ratifikačního procesu v České republice. Samozřejmě, že ústavní postupy v České republice musí být respektovány a také je třeba Eh, reagovat na demokratickou vůli. Eh, to, že má eh, tato smlouva vstoupit v platnost, toto bylo demokraticky schváleno také českým parlamentem a to znamená, že doufám, že nebudou kladeny další umělé překážky v cestě ratifikace. Já eh, bych chtěl zdůraznit, jak důležité je minimalizace zdržování pro ustavení nové Evropské komise. A navíc se nacházíme v obtížné době. My potřebujeme, abychom se mohli posílit do řešení programu, které programu, který mi schválil také tento parlament v době, kdy jsem byl ustaven předsedou nové komise. Potřebujeme tedy ratifikovanou samskou smlouvu, chceme-li mít silnou efektivní Evropskou unii. Evropská rada tedy musí se přiznat ke svým zodpovědnostem a je třeba si uvědomit, že nebudeme mít skutečnou Evropu, dokud evropské instituce nebudou moci řádně pracovat. Současně s tím je třeba pokročit s implementací a připravit se na vstup v platnost této Lisabonské smlouvy. Já vím, že parlament na tom pracuje a já velice rád budu spolupracovat s vámi na tom, aby výhody z této smlouvy byly patrny co nejdříve. V mnoha oblastech už se to projevuje, eh, krystalizují myšlenky v oblastech, jako je iniciativa evropských eh, občanů. Eh, máme zde zprávu pana Broka o zahraniční službě Evropské unie a myslím, že tato zpráva eh, to bere za správný konec a eh, tímto Evropská eh, unie bude, bude akčnější a efektivnější. Eh, Úřad pro zahraniční vztahy by tedy už neměl být jakýmsi neukotveným orgánem eh, součástí rady, ale měl by mít své pevné místo ve struktuře evropských institucí a eh, bude také důležitým pomocníkem pro radu a pro komisi v otázce bezpečnosti a obrany. Já musím říci, že jsem přesvědčen, že tento úřad pro vnější vztahy eh, bude více než jenom sumou jednotlivých úkolů, eh, poněvadž dojde pro propojení rady eh, s národními administrativami a na druhé straně s komisí. To znamená, že vzniká velice silný nástroj pro to, aby Evropská unie mohla dosahovat svých cílů také na mezinárodní scéně komunitní neboli eh, zahraniční, servis pro zahraniční vztahy celého společenství bude skutečně významným nástrojem prosazování našich zájmů v zahraničí. Eh, současně s tím Evropská rada je symbolem aktivní politiky. Eh, týká se to zejména ekonomické krize a dopadů na zaměstnanost. My musíme fungovat také přes G20 a my potřebujeme, aby návrhy Evropské komise, pokud se týče finančního dohledu, byly v platnosti co nejdříve. A také se musíme pustit do programu eh, energetické bezpečnosti. Nejdůležitější politická otázka ovšem bude Kodaň. Úspěch kodaňského zasedání je primárním zájmem jak pro Evropany, tak pro globální komunitu. Do této konference zbývá méně než 50 dnů a pokrok eh, dosud dosažený ve vyjednávání je poměrně pomalý. Je třeba, aby Evropská unie si udržela svoji vedoucí roli. Eh, my jsme navrhli cíle, eh, které jsou také inspirací pro ostatní. Ale my víme, že proto, abychom oživili globální činnost této oblasti, potřebujeme ještě další kroky. Potřebujeme také konkrétní finanční představy pro rozvojové země, tak jak to navrhla komise minulý měsíc. My odhadujeme, že zhruba 100 miliard eur ročně je potřeba rozvojových zemí. Eh, jde také o ekonomiky eh, vznikající, tedy tzv. emerging economies, a Evropská unie také musí vložit eh, svůj spravedlivý díl prostředků. Kodaň to není jenom o klimatu, samozřejmě klima je eh, hlavním cílem, ale klima také souvisí s rozvojem a to je velice důležitá věc. Já si myslím, že to bude náš hlavní závazek, zejména v době, kdy jsou rozpočty už tak pod tlakem, ale my víme, že eh, náklady budou vysoké a nyní je na Evropské radě, aby nacházela kreativní řešení pro to, aby se Evropa sjednotila v boji proti klimatickým změnám. Eh, Kodaň musí ukázat, že eh, boj proti emisím už běží. Za druhé, eh, musíme ukázat, že jsme připraveni eh, podniknout další kroky. A já myslím, že to je nejlepší příležitost pro projevení té aktivní Evropy, jakou nám přináší Lisabon. Evropská unie musí ukázat, že konkrétně slouží svým občanům. A abychom měli Lisabonskou agendu, tak to znamená, potřebujeme efektivní institucionální rámec. A chci říct toto. Lisabonská smlouva je první smlouvou rozšířené Evropy a my si pamatujeme ještě na eh, dobu, kdy byla Evropa rozdělena. Ale my jdeme dále, my přicházíme, odcházíme, instituce nicméně přetrvají, čili my potřebujeme tyto instituce pro rozšířenou Evropu a Lisabonská smlouva je smlouvou pro Evropu 21. století se silnými institucemi, které jsou schopny konkrétně sloužit Evropě 27 a budoucnosti ještě více členů. Ale instituce to samo nestačí. My potřebujeme také silnou politickou vůli pro dosahování našich cílů a doufáme, že Evropská rada ukáže, že my jsme pro ambiciozní a silné výsledky v Kodani. Děkuji vám. Bardzo děkuji panu převodničoncemu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Evropské komise. A nyní za jednotlivé politické skupiny. Nejprve pan Josef Tol za EPP. Pane předsedo, vážení kolegové. Skupina EPP žádá od příští Evropské rady, aby skoncovala s příliš dlouhým obdobím nejistoty ohledně evropských institucí a také, že tato rada poskytne potřebný elán a dynamiku pro eh, ustavení nové komise eh, a také stabilního eh, předsedy Rady a vysokého představitele, tak jak s ním počítala Lisabonská smlouva. Rada by především měla přijmout potřebná opatření, tak aby zvětšila rozsah růstu a e, uvedla e, Evropu do lepší pozice, pokud o tvorbu pracovních míst, protože krize ještě neskončila, e, dokud se neobnoví sociální soudržnost. Nejprve k institucím. Rád bych připomenul, že s rozhodnutím polského prezidenta podepsat se pod Lisabonskou smlouvu už máme pohromadě všechny země, kromě jedné, eh, proto aby Evropa mohla jít vpřed bez ztrácení času. 27. Eh, října, to znamená dva dny před eh, Evropskou radou, Český ústavní soud přeskoumá soulad smlouvy s ústavou České republiky. Samozřejmě respektujeme toto rozhodnutí, budeme je respektovat, ať už bude jakékoliv. Ovšem moje frakce lituje toho, že český prezident, když přece parlament jeho země ratifikoval Lisabonskou smlouvu, nyní dává na stůl eh, nové ehm, záminky pro odklady. Všichni víme, že to jsou pouhé záminky. A je možné, že nyní různé země začnou žádat eh, určité pojistky v souvislosti s tím či oným eh, aspektem smlouvy. Já jsem vděčný švédskému předsednictví za jednoznačný postoj. Čekáme také že tedy Evropa nepůjde, um, poskytovat prostor takovýmto manévrům. Všichni se vyslovili pro smlouvu a není potřeba jít vpřed. Všichni víme, že jinak ehm, nebo dokud se evropská diskuze bude točit pouze kolem institucionálních otázek, a pokud nebude mít Evropu připravenou pro demokratická a efektivní rozhodnutí, tak pak ty skutečné otázky hospodářské, sociální, Eh, ekologické nebudou řešeny eh, tak rychle a tak seriózně, jak by bylo třeba. Víme, že nyní se trochu točíme na místě. Náš eh, parlament by měl co nejrychleji přistoupit k rezignaci nových komisařů a pokud možno do konce roku by se měl vyslovit ke všem postům vyvolených pravomocemi jak v komisi, tak na radě. Také očekáváme od Evropské rady jasné pokyny, jasné směry v hospodářské oblasti, v Pittsburghu eh, summit G20 eh, dal um, určité výsledky, ale v tisku už se nic zase tváří, jako kdyby se nic nestalo. Evropa musí umožnit svým podnikům, aby obnovili dostatečnou míru činnosti pro to, aby mohli nabírat pracovníky a také, aby mohli investovat do výzkumu. Evropa musí učinit vše pro to, aby zajistila také spravedlivé obchodní prostředí. A konečně očekávám od Evropské rady, pokud jde o klima, strategii, která bude přizpůsobena situaci. To znamená třeba vycházet z toho, že naše partneři jsou slabí nyní dva měsíce před kodaní. A já se táži, jaký tlak budeme vyvíjet na USA, na Čínu a na všechny emerging markets. Bude to zdvořilý tlak anebo maximální tlak? Já jsem rád, že Evropa je průkopníkem v této otázce ale neměla by být jediná, pokud máme efektivně bojovat proti oteplování. Zbývá už nám pouze 50 dní do koreňského summitu. 50 dní není moc, ale stačí to, eh, pokud budeme dostatečně přesvědčiví. A rád bych vás požádal, paní předsedkyně rady a pane předsedo komise, abyste nám řekli, jak hodláte využít těch 50 dní, které zbývají. Pane předsedo, vážení kolegové, říjnová Evropská rada bude klíčovým okamžikem a ukáže, za Evropa si je vědoma eh, té naléhavosti situace, eh, pokud je hospodářství a zda překoná eh, ty institucionální spory. Je třeba apelovat na odpovědnost všech 27 členských zemí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní za frakci sociálních demokratů vystoupí pan Hanes Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně rady, pane předsedo komise, než se začnu zaobírat e, institucionálními otázkami, dovolte bych udělal krátkou poznámku ke Kodani. Máte naprostou pravdu. E, to, co tady zaznělo, Jedno z nejpodstatnějších rozhodnutí, ke kterým musíme dospět, jde do směru Kodaně. Potřebujeme závazné cíle, nikoliv nějaká obecná prohlášení. Nebude to snadné, protože američané se svým legislativním procesem nejsou ještě hotovi a i po Kodaně příští rok bude třeba učinit jaká rozhodnutí. Ale na závěr tohoto procesu musí stát závazné cíle. To je nezbytné. Co se týče finančních trhů a hospodářské situace, je to skandální to, co se zase vyplácí eh, na odměnách bankovním manažerům nejenom v Americe, ale už se to zase začíná objevovat v Evropě. Není to ústřední problém, ale ukazuje to, kolik manažerů dnes stále ještě nechápe, oč se jedná při nové úpravě finančních trhů a také při odpovědnosti, které musí tito dostat vůči obyvatelstvu. Domnívám se, a tady vám dávám zapravdu, paní předsedkyně rady, že zejména otázka politiky zaměstnanosti musí být v Evropské unii v popředí. Nejedná se jenom o to nepřestat s těmi stimuly a podněty, které máme eh, s programem pro eh, obnovu hospodářství, ale potřebujeme také dávat stále nové podněty pro to, abychom podporovali zaměstnanost. Pan předseda komise i včera pozitivně odpověděl na to, co se diskutovalo včera a co eh, se žádalo a jsme přesvědčeni, že politika zaměstnanosti v příštích letech musí stát ve středoboru našich aktivit. A dovolte, abych teď něco řekl k Lisabonu. Nejprve k chybějícímu podpisu Václava Klauze. Vycházím z toho, že dojde k odpovídajícímu pozitivnímu rozhodnutí ústavnímu soudu. Považuji za nepřijatelné, aby teď byly Benešovy dekrety ještě jednou vytahovány proto, aby se e, celé, aby se prostě muselo znovu čekat na podpis. Rád bych připomněl, že když kolegyně a kolegové z České republiky stáli těsně před vstupem, a vy si jistě vzpomenete, e, paní e, předsedkyně rady byla jste mezi námi, námi v parlamentu. Eh, diskutovali jsme tady o Benešových dekretech. Mm, eh, když se jednou o to zda jsou překážkou pro vstup České republiky do Evropské unie a dospěli jsme k většinovému rozhodnutí, že nikoliv nemají žádný retrospektivní účinek. Teď je nepřijatelné, když říkáme, že Benešovy dekrety nebyly vůbec žádný, žádnou překážkou pro vstup České republiky použít tytéž dekrety pro to, aby se eventuálně zabránilo podpisu pod Lisabonskou smlouvu. A myslím si, že tady musíme hovořit naprosto jasným jazykem. Lisabonská smlouva <clears throat> znamená dát Evropě více demokracie, to znamená také více parlamentní demokracie, zejména Evropský parlament. No vy to nechcete, pane poslanče, protože vy nejste pro více demokracie a také pro získání větší efektivity, účinnosti. A domnívám se, paní předsedkyně rady, že tady stojíte před velikou odpovědností v příštích týdnech, totiž postarat se o to, aby eh, institucionální otázky a personální otázky eh, se tady nestavěly proti sobě. Pan předseda komise Barroso včera právem poukázal na to, že potřebujeme předsedu rady,

na kterého my, na jeho rozhodnutí my nemáme vliv, ale potřebujeme takového předsedu, který společně s komisí a já tady dodávám s Evropským parlamentem musí spolupracovat, abychom do středobodu rozhodovacího procesu dali komunitární přístup. Nepotřebujeme žádného předsedu rady, který prostě se bude naparovat jako páv a který bude světu prezentovat něco, co vevnitř vůbec neexistuje. Potřebujeme předsedu rady, který bude s námi dobře spolupracovat. A samozřejmě potřebujeme také zahraniční službu vnější službu. Nejenom na základě úvah, která tady zazněla eh, kvůli účinnému řízení, vystupování, jednotnému vystupování a společné politice, ale také co se týče parlamentní kontroly. Přece není možné, aby teď najednou z Lisabonské smlouvy, která má přinést větší parlamentní kontrolu, se vydestilovalo něco, co konec konců potom povede k menší parlamentní kontrole, aby zahraniční či vnější služba tady jaksi volně vysela ze vzduchu. Ve vzduchu já jsem si jist, že jistě dospějeme ke kompromisu, ale musí nám být zajedno a tady eh, jsem si zajedno s panem kolegou Brokem jako zpravodajem, že tady jsme si zajedno s předsedou komise v tom, že potřebujeme naprosto jasnou strukturu. Ale rozhodující věc pro nás ještě ještě jednou, je parlamentní kontrola i nad vnější či zahraniční službou prostřednictvím vysokého zástupce, samozřejmě s uznání vůči vedoucí role rady. A my jsme také bojovali v zahraničním výboru. Čili vy, my vidíme ve vás jako spíše souputníky v této záležitosti a žádné protivníky a myslím, že se nám podaří eh, skutečně dospět k tomu, jak to bylo zamýšleno. Sice více demokracie a větší demokratická kontrola. Děkuji mnohokrát. Um. Uh, Děkuji vám, pane Svobodo. Eh, já nyní mám eh, návrh eh, modré karty, to znamená otázka na vás, pokud souhlasíte. Pan Valco, máte 30 vteřin, pane. Děkuji vám za tuto možnost. Pane Svobodo, vy jste řekl, že Česko bylo povzbuzováno aby se vůbec nezabývalo Benešovými dekrety, které dnes už nejsou v platnosti. Víte, jaké následky měly Benešovy dekrety? Víte, že tyto Benešovy dekrety nadále platí? Já tedy bohužel musím říci, že Česko vzhledem k sudeckým Němcům a Maďarům ještě leda co dluží. Pan předseda, můžete prosím komentovat tento problém? Ano, já jsem se tím eh, zabýval, poněvadž eh, mnozí sudečtí Němci, pokud chcete používat tento termín, eh, žijí také v Rakousku a já tedy jejich starosti uznávám jako legitimní. Ale je třeba se dívat do budoucnosti. A budoucnost je budoucnost ne Benešových depretů, ale svobodné Evropy, svobodných občanů, kteří budou mít svá práva zakotveny v chartě základních práv. Děkuji, děkuji vám, pane kolego. A nyní promluví jménem Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Bude pan předseda Guy Verhofstadt. Máte slovo, pane. Děkuji vám, pane předsedo. Vlak už eh, letí tak rychle a ujel takovou cestu, že už nebude možné ho zastavit nebo obrátit. Toto Eh, řekl, toto je citát pana prezidenta Klauze a myslím si, že toto je jediný případ, kdy s ním souhlasím, že tedy ten vlak už ujel takovou cestu a tak rychle, že už není možné ho zastavit nebo obrátit. Já si myslím, že toto je velmi významný eh, citát eh, z toho, co řekl, poněvadž zdá se, že prezident Klaus akceptoval fakt, že už nic nemůže dále zdržovat Lisabonskou smlouvu. A já myslím, že je naprosto normální, eh, když 27 členských zemí eh, schválilo, prakticky ratifikovalo eh, tuto smlouvu, že se dočkáme také jeho podpisu. Já myslím, že změna jeho postoje může být změněna pouze Eh, rozhodnutím, pevným rozhodnutím pokračovat v tomto procesu. A já myslím, že ten lisabonský proces, že musíme dále eh, v něm pokračovat v příštích dnech, v příštích týdnech. Já myslím, že nejlepším způsobem, jak zajistit klausu podpis a definitivní ratifikaci, je, paní Mástremová, prostě pokračovat v tomto procesu a v jeho implementaci. Poněvadž to, co je to, co on říká, že ten vlak už jede tak rychle, že už ho není možné zastavit, takže musíme tedy jet dál. Já si myslím, že v této souvislosti je naprosto nezbytné, aby také Rada urychlila postup jmenování nové komise a aby co nejrychleji eh, přišla s oním balíčkem prezident Rady a vysoký představitel pro zahraniční věci. Já musím říct, že pan eh, Klaus má pravdu, že ten vlak jede rychleji každý den a že není jiná možnost, než aby podepsal tuto smlouvu. Jestli eh, vy budete čekat, on bude vyčkávat také. Jestliže vy budete pokračovat dál, on podepíše. A mm, druhá věc, o které si hovoří, je ten úřad pro vnější vztahy. Já myslím, že, nebo doufám, že rada se bude schopna zhodnout v této věci, ale je třeba říct, že eh, by to neměla být jakákoliv smlouva. Měli bychom se vyhnout, vyhnout duplikacím. A já se obávám, že my vytváříme dvě paralelní struktury. Jedna v komisi podle té nové smlouvy, eh, to bude ta Nyní máme 6 tisíc eh, lidí, eh, včetně, včetně eh, místních pracovníků a dále vytváříme nový úřad pro zahraniční vztahy, který bude mít další několik tisíc lidí a bude pracovat pro tohoto vysokého představitele. Čili já si myslím, že eh, v závěru bude nutné, abychom měli pouze jednu jedinou strukturu, která bude zodpovědná za zahraniční vztahy a neměli bychom mít eh, tu paralelní strukturu na jedné straně delegací komise a na druhé straně tohoto externího servisu. Já si myslím, že musíme dosáhnout zhody eh, v radě, ale musí to být zhoda, ve které bude jasné, že není možno připustit duplikaci struktur, mezi komisí a mezi tím nově vytvářeným úřadem pro zahraniční vztahy na druhé straně. Děkuji vám. Very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní za zelené paní Harmsová. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, zástupci Rady a komise, dovolte, abych nejprve k České republice řekla, že již to považuji za zvláštní politickou přidrzlost, jak špatně a jedná pan Klaus jako ten, co prohrává. A já bych vás skutečně naléhavě požádala, abyste tomu, co neumí prohrávat a který zcela zjevně nerespektuje ani český zákon, protože ústavní většinu, kterou se hlasovalo v České republice pro Lisabonskou smlouvu, nerespektuje. Tento člověk, který pohrdá zákony v České republice, tomuto byste neměli vycházet vstříci, když teď bude vyžadovat nějaký opt-out pro Českou republiku v souvislosti s listinou základních práv. To by podle mého názoru byl příliš vstřícný krok vůči vůči tomuto českému troublemakerovi. A já se domnívám, že občané a občanky České republiky, kteří učinili tolik pro znovu sjednocení Evropy, když Němci utek, utíkali k ním, že Češi si zaslouží něco lepšího. Tolik k prezidentu Klausovi. A nyní ke klimatu. Pane předsedo Barroso, zřídka kdy ode mě získáte tolik podpory, jako to zažijete dnes. Já jsem velice nadšená z toho, že vy jste tady ještě jednou řekl, jak důležité je, aby Evropané se zavázali k tomu, aby jasným hlasem se zasazovali za Mezinárodní fond pro klimatické změny pro rozvojové země. Já jsem se včera styděla, když jsem si přečetla, že německý státní tajemník financí, který vyjednával v Lucembursku, eh, srovnal vyjednávání s hrou pokru, protože řekl, když se hraje poker, tak se také neříká, co má člověk v ruce ale jde to, protože při přípravě Kodaně přeci vůbec nejde o hru pokeru, ale jedná se o obrovské výzvy, jak na to upozorňuje paní Merkelová i další význační politikové v Evropské unii. Jedná se o nejdůležitější výzvu pro společenství, všechno společenství veškeré, které žije společně na této země kouli. 100 miliard euro mají od roku 2020 být dány k dispozici proto, aby se pomohlo rozvojovým zemím dostat povinnostem pro nezbytnou ochranu klimatu a pro možnost uskutečnit svá přizpůsobovací opatření pro Německo od roku 2020 by to bylo asi 3 miliardy eur. Ve srovnání s tím, co dnes zažíváme v konjunkturálních balíčcích, či co se vydává pro záchranu finančního sektoru, dámy a pánové, to je skutečně Ehm, drobnůstka a já se stydím za to, že se tady bere v potaz možné stroskotání v Kodani s, tímto, s touto odpornou hrou pokeru, protože Evropská unie tak, jak včera vyjednávala v Lucembursku, to není lokomotiva, to není vedoucí role při mezinárodní ochraně klimatu, nýbrž patří k těm úplně největším brzditelům tohoto procesu. Hm, Co pak se nedomníváte, že všechno se se velice bedlivě sleduje na celé země kouli, co se dělo včera, co se děje dnes v Lucembursku a o čem se bude jednat příští týden v Bruselu. Mohu tady skutečně ještě jednou z celého srdce apelovat. Pane Barroso, zůstaňte u tohoto kurzu komise. Financování musí být připraveno transparentním způsobem pro tento mezinárodní fond. O to se jedná vlastně už dva roky od, do, kon, od konference v Bali. Paní Malstromová, domnívám se, že Švédové vedou výborná jednání. Zůstaňte prosím důslední a respektujte také prosím také votum výboru na ochranu životního prostředí parlamentu. Jedná se o ten cíl dosáhnout 30% snížení emisí CO2 do roku 2020. A myslím si, eh, že když polevíme v našich snahách, tak tento dvoustupňový cíl nikdy nedosáhneme. A ještě jednu věc. Já mám veliký problém s věrohodností švédského předsednictví. Domnívám se, že byste měli konečně dospět k tomu, abyste nesázeli všechno pouze na uhlí a investovat pouze tam, kde, nelze, kde není třeba kupovat žádné, cert, žádné emisní povolenky. Tato strategie vašeho státního podniku Vatental eh, skutečně kazí vaši dobrou reputaci při vyjednávání. Prosím, postarejte se o to, aby žaloba tohoto podniku proti Spolkové republice Německo týkající se těch předpisů, které jste učinili, a sice respektování práva v Německu eh, pro eh, elektrárny eh, fungující na uhlí. Prosím pěkně, postarejte se o to, aby žaloba tohoto podniku byla stažena, protože byste měli dále konat takzvaně s neposkvrněnou vestou. Děkuji, děkuji vám, paní. Prosím, dodržujte čas, je to velice důležité. Eh, mám tady další žádost o eh, otázku v rámci modré karty, ale já nebudu umožňovat eh, všechno, všechny tyto návrhy. Čili my musíme postoupit v diskusi, když tak příště. A nyní jménem evropských konzervativců a reformistů pan Timothy Kirkhope pane předsedo. Chtěl bych především poblahopřát k švédskému, švédské vládě k předsednictví a zejména eh, v jejich úsilí o tom, aby se pokročilo v otázkách klimatických změn a řešení finanční krize. Pan Reinfeldt a jeho vláda určitě si zaslouží naše díky za to, jak si s tím poradili. A e, nemnohá předsednictví musí ještě k tomu řešit interní e, institucionální e, potíže. Institucionální teologie není prioritou občanů v Evropě. My potřebujeme spíše eh, Lisabonskou agendu než Lisabonskou smlouvu. Lisabonská smlouva tam má vznešené cíle. Eh, znalostní ekonomika, vedoucí znalostní ekonomika, trvalé udržitelný rozvoj, eh, více a lepší, kvalitnější zaměstnanost, sociální soudržnost do roku 2010. Čili to jsou věci, které měly eh, důležitým způsobem změnit životy lidí a připravit jejich ekonomickou a další eh, budoucnost. Ale je pravda, že bohužel Lisabonská agenda eh, zkrachovala. Proč se nám nedaří dosahovat toho, co je pro naše občany? Také Lakenská deklarace neby, se nepromítla do praxe a také Lisabonské cíle se nedaří plnit iniciativy, které se týkají ekonomik členských zemí, musí být srozumitelné lidem. Eh, vytváření pracovních míst to eh, nemůže, být, eh, nemůže se omezovat na vytváření důležitých pozic pro bývalé významné politiky, jako předseda rady a podobně. Prostě je třeba, aby se tato místa vytvářely v malých a středních podnicích. A krizi dneska trpí miliony rodin. A také institucionální e, změny e, nepomohou klimatickým změnám. E, největší hrozby pro náš svět, těm se musíme postavit a je třeba přitom nacházet praktická a účinná řešení tisíce textů, tisíce stránek textů, mnohdy nesrozumitelné, příliš komplikované. Ty prostě jenom spotřebovávají stromy, které bychom naopak měli chránit. Měli bychom eh, tlačit na světovou komunitu, aby eh, zachránila planetu pro budoucí generace a ne tady plítvat entuziasmem na evropské instituce. Navzdory tomu všemu, pane předsedo, já doufám, že švédské předsednictví ve svém zbývajícím čase a, a před samitem bude schopno se zaměřit eh, svou pozornost i pozornost eh, předních evropských politiků na to, co zajímá lidi. A můžeme začít soustředěním na evropskou ekonomiku a na problematiku klimatických změn. Já vám přeji všechno nejlepší ve zbývajícím čase a děkuji za dosud odvednou práci. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní jménem skupiny komunistických stran si vezme hlas předseda pan Bisky pane předsedo, paní předsedkyně rady, pane předsedo komise. Už čtvrt roku se tady hodně spekuluje o personálních otázkách a o možném vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, který moje frakce odmítla ze tří dobrých důvodů nahrubo formulovat, my chceme sociální orientaci v Evropě a ne orientaci na trh. Za druhé, chceme odzbrojování místo eh, zlepšování eh, vojenských schopností a za třetí chceme občan, Evropu pro občana a ne Evropu elit. Konečně by se mělo jednat o obsahové otázky. Zatímco se tady eh, vedeme pře o personálních otázkách, více lidí ztrácí své zaměstnání, ale banky se samozřejmě zachraňují. Zároveň eh, pan předseda komise Barroso žádá brzké vystoupení z konjunkturálních programů. Včera to bylo definováno na rok 2000. 11 a rychlé odbourávání deficitu ve členských státech. To znamená snižování platů a důchodů, to jsou důsledky a také redukce sociálních služeb, zatímco bude docházet ke zvyšování daní. Tarifní smlouvy se stanou nedostatkovým zbožím, aktuálním příkladem pro to je e, e, v německé branži uklízení budov, kde se již tři dny stávkuje. To jsou problémy, které mají lidi v Evropě a tím by se měla rada zaobírat. Místo toho se především hovoří o dodatečných klauzulích k Lisabonské smlouvě, které mají pohnout a přimět prezidenta Klauze k podpisu. Pakliže je to tak jednoduché, jak se to praktikuje, inu no dobrá, pak tedy vážené šéfky a šéfové šéfové státu a vlád, popřemýšlejte prosím pěkně intenzivněji o doložce k sociálnímu pokroku k Lisabonské smlouvě. To by bylo daleko přiměřenější. Na zahájení legislativního období tady existovala celá řada dobrých návrhů pro sociálnější politiku Evropské unie. A nebyla to pouze doložka o sociálním pokroku, jednalo se také o nový konjunkturální program pro Evropu pro vytvoření a udržení pracovních míst. Šlo o vysoké investice a trvale udržení udržitelný ekonomický růst. Evropský pakt zaměstnanosti pro lepší zaměstnanost byl vyžadován eh, a také eh, zlepšené pracovní podmínky. To byla jasná řeč o solidaritě mezi jednotlivými členskými státy. Trvale udržitelné důchodové systémy měly být zajištěny. Ale zatím ani v politice členských států, ani v politice komise nevidím žádnou strategii směrem k těmto cílům. Samozřejmě musí rada nyní popřemýšlet o obsazení nové komise a o možných změnách po Lisabonské smlouvě. Ale přitom je třeba nestrácet ze zřetele eh, problémy, o kterých, jsem oslo, o kterých jsem hovořila, které by měly být v popřeží moje frakce, tedy své hlasování o kolegiu komise učiní závislým právě na těchto otázkách. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji bardzo. Děkuji vám. A nyní pan předseda Nigel Farage za svoji skupinu. Uh, Děkuji. Pane Baraso, vy jste dnes eh, dopoledne řekl, že všechny země eh, demokratické ratifikovaly smlouvu. To není pravda. Eh, Britové se k tomu nemohli vyjádřit, přestože jim to bylo slíbeno. A dokud nebude v Británii k tomu referendum, tak já budu odmítat uznat legitimnost této smlouvy. Všechny oči pohlížejí na prezidenta Klause a co asi příští týden udělá. Já, je to zajímavé. Já vím, že všichni Klausa nesnášíte, protože on věří v národní demokracii ale co on tady vlastně provádí? On eh, se postavil za české národní zájmy, obává se německých nároků na sudecký majetek a poté, co jsem si vyslechl německé politiky na to téma, tak si myslím, že pan prezident Klaus má zcela pravdu, když se bojí. Takže, pane Klausi, vydržte, když vám nedají to, co od nich chcete, tak to nepodepisujte. Pokud vám vyhoví, bude třeba to znovu ratifikovat v 25 členských zemích, co znamená, že Britové se dočkají referenda a jsem si jist, že vy, jakožto demokraté, eh, budete vděční za takové britské referendum. Já rozhodně ano. A zajímalo by mne, zda to opravdu dopadne tak, že na konci toho summitu budeme mít nového evropského císaře, bude jim Tony Blair. No, já jsem dospěl k závěru, že bych si tam přál mít Tonyho Blaira. Prosím, nominujte ho. Uh, ten člověk dal v něveč dvě eh, miliardy eh, britského rabatu za nic. Eh, je zcela jasné, že v Evropské unii cena za národní zradu je opravdu vysoká. Za zradu svého národa tedy. Takže prosím, nominujte Tonyho Blaira, protože v Evropské unii nejde o volené zástupce, jde o lidi, kteří obětují demokracii u sebe doma eh, ve prospěch Evropské unie a špičkových postů. Takže prosím, zvolte Tonyho Blaira, vyberte si jej za evropského prezidenta. Děkuji vám, pane předseda. Nyní paní Tena Doc za nezařazené. Je to sice zklamání, ovšem nebylo to nečekané, že Rada a Komise chtějí tlačit na prosazení Lisabonské smlouvy. Já vím, že to asi není populární tady v tomto sněmu, ale eh, je to moje opravdové přesvědčení, že ve Velké Británii by mělo být uspořádáno referendum o Lisabonské smlouvě a já nechápu, proč je konzervativci tak Labour eh, nebyli ochotni to zorganizovat. Nicméně dnes chci ehm, upozornit, zejména vás, paní ministrně, na finanční krizi, která i nadále eh, trápí Evropu. Eh, včera pan King, ehm, guvernér ehm, Bank of England, řekl, že britské půjčky bankám se blíží eh, jednomu trilionu liber. A uvedl, že nikdy dříve nedlužilo tolik peněz, tak málo subjektů, tolika lidem. Eh, a také za situace, kdy máme tak eh, málo reform. Eh, pan guvernér také řekl, že regulace v oblasti bank nestačí, ale že zde je morální dilema, které vlastně je v jádru celé bankovní krize. Finanční a bankovní instituce podle něj věděli, že jsou příliš velké na to, aby je stát nechal zkrachovat. A daňoví poplatníci, ať už ve Velké Británii či v jiném eh, z regionu Evropy, budou vždy muset eh, bankám pomoci bez ohledu na to, jak hluboká krize se bude odehrávat. To je velice eh, závažné obvinění, paní ministrině, a přichází z, od vysokého představitele bankovního světa. Musí existovat vůle řešit toto morální, morální dilema na zasedání rady a zajímalo by mne a celé tyto směm, eh, jak tato vůle bude vypadat a jak to celé proběhne. Nezlobte se, nepřekračujte, kolegové, vám určený čas. A nyní jménem Rady paní ministrině Cecilie Marstromová, prosím. Děkuji. Děkuji eh, vám, pane předsedo že mohu znovu promluvit. Já musím eh, říct několik bodů. Eh, pane Ferhostate, ten vlak určitě nebudeme zastavovat a já doufám, že mu pomůžeme dosáhnout konečné stanice poměrně brzy. A já mohu ujistit eh, všechny, že předsednictví s českými úřady je v těsném kontaktu a že velmi brzy budeme mít daleko konkrétnější otázku na to, jak to bude dále se smlouvou a kdy. A my si přejeme, aby se všechno vyřešilo, jak obsazení těch vysokých míst, tak také obsazení nové Evropské komise a tak dále. Čili doufáme, že to bude všechno vyřešeno co nejdříve. V průběhu to budeme chtít přijmout eh, všechna potřebná rozhodnutí, jak to jenom bude možno, možné a eh, smlouva jistě vstoupí v platnost hned, jak budeme mít dokončenou ratifikaci. Já musím říci, že ta nejdůležitější priorita je pro nás eh, dohoda v Kodani. Je to velká zodpovědnost, která nyní tíží bedra celé Evropy, protože my chceme ukázat, že bereme svoji odpovědnost za globální klima vážně. Zanedlouho budeme mít summit s Ruskem, Čínou a Spojenými státy a samozřejmě také klima a energetika. To budou hlavní témata na všech těchto summitech. Eh, za několik dní se sejdou ministry financí v Santandesu a budeme mít ještě řadu dalších příležitostí projednávat tato témata. Já věřím, že ještě ačkoliv zbývá dlouhá cesta, tak přece jenom se podaří dosáhnout shody v Kodaně. Já myslím, že eh, Evropská unie by měla být schopna dosáhnout výsledky, pokud se týče řešení ekonomické krize. My potřebujeme, aby fungoval finanční systém a kontrolní orgány, tak abychom byli schopni se lépe vyrovnávat s krizemi a se závadami. A já věřím, že ten eh, nový systém dohledu bude fungovat co nejdříve. Institucionální otázky jsou důležité a je třeba, aby se Evropská Unie uměla rozhodovat a to otevřeným a demokratickým způsobem. V této souvislosti je Lisabonská smlouva významným instrumentem a my samozřejmě se nikdy nedostaneme k otázkám, které zabývají občany, pokud se budeme zabývat eh, interními detaily do nekonečna. Já věřím, že pokud se týče zaměstnanosti, klimatu a podobně, eh, že summit, který brzy proběhne bude mít také výsledky. Děkuji vám. Děkuji bardzo, paní minister. Za... Děkuji, pane, paní ministřeně. A nyní pan předseda komise. Domnívám se, že předseda eh, frakce EPP, pan Josef Dola, také paní Harmsová, položili velice důležité dotazy. Jak můžeme dosáhnout úspěchu v Koreni? Eh, zejména při vědomí, že ostatní partneři se nesnaží tolik jako my. E, skutečně existují zde potíže, protože evidentně chybí zde ambice na straně některých rozvinutých zemí, pokud je o konkrétní závazky v oblasti snižování emisí. Dále je zde odpor e, větších ekonomik e, mezi rozvojovými zeměmi do, toho, do té globální dohody dát také jejich národní plán eh, snižování emisí. A kromě toho zatím chybí cokoliv důvěryhodného jako finanční plán. Takže co můžeme za takové situace konat? Domnívám se, že určitě eh, tím správným řešením není, aby Evropa omezila své ambice, protože pak bychom dali záminku všem negativním silám, záminku pro to, aby se nesnažili. Čili musíme udržet své ambice, udržet svoji vedoucí pozici, ale zároveň, a tady konkrétně zareaguji na dotaz pana Dole, eh, eh, naše nabídka, znamená ta finanční, měla určité podmínky. Jsme připraveni pomoci těm, kteří se skutečně budou snažit o snížení emisí. To je důležité. Tedy učinit nabídku za určitých podmínek. Ale omezovat svoje ambice, to bylo chybou. Já věřím v úspěch v Kodani. Jsou zde i pozitivní aspekty. USA opět vstoupily do vyjednávání. Pravda je taková, že ještě před pár lety USA vlastně nebyly skutečně účastny v tomto procesu a nyní se do jednání zapojili. Austrálie, Japonsko eh, oznámili v politické rovině, zatím ještě ne eh, v nějakých závazných pojmech, ale eh, ohlásili již také ambiciozní cíle. A dokonce i Čína, Mexiko, Brazílie, Jižní Korea ohlásili své národní plány, které jsou ambiciozní, ale zatím ještě nepřistoupili na to, aby toto bylo součástí té globální dohody. Čili investujeme do těch pozitivních aspektů, vytváříme tu dynamiku a doufám, že Evropská rada koncem tohoto měsíce eh, nepodlehne argumentu skeptiku, kteří říkají už dnes, že potřebujeme nějaký plán B, nějakou alternativu já chci říct, že nemůžeme mít plán B, protože nemáme planetu B. Nesmíme propást tento historický okamžik, kterým bude Kodaň. A moje poslední poznámka bude tato. Chci vyjádřit překvapení, protože bych nikdy neočekával, že britský europoslanec bude říkat, že ta velká instituce, kterou je britský parlament, jeden z největších výdobytků a příspěvků Británie k světové civilizaci. Řekněme si to jasně, britská vláda vyjednala tuto smlouvu, britská vláda ji podepsala, britský parlament, dolní i horní sněmovna smlouvu schválili, její výsost královna smlouvu ratifikovala Ratifikační instrumenty jsou uloženy v Římě, takže Velká Británie smlouvu ratifikovala a já doufám, že všichni britští europoslanci budou respektovat britský demokratický systém. Děkuji bardzo panu převodní... Děkuji eh, panu předsedovi Barusovi. Teraz mluvčí zgłoszeni do... A nyní další přihlášení řečníci. Pan Otmar Karas na dvě minuty. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, eh, pan Ferič teď odchází. Já jsem chtěl říci, že doufám, že v tomto sále není nikdo, kdo nenávidí protože nenávist je v rozporu s evropským smýšlením a egoismus, protekcionismus a nacionalismus jsou největšími nepřáteli komunitárního projektu Evropské unie. A za druhé, doufejme, že v tomto sálu neexistuje nikdo, kdo by parlamentní demokracii chtěl zneužít proti občanům a chtěl by udělat dělící čáru mezi námi a roli naší roli zástupců lidu. My všichni cítíme eh, to jiskření před summitem a doufáme, že dojde prostě k mm, odpovídajícímu výroku ústavního soudu. Doufejme, že Evropa se nestane rukojmím jedné osoby a že nezbytná rozhodnutí budou učiněna správným způsobem ve všech oblastech. Apeluji ale také na vlády, dámy a pánové, při výběru komisařů a jejich nominování nebrát nejmenšího společného jmenovatele, nýbrž hledat nejlepší řešení pro společenství, jehož jsme součástí. Apeluji na vlády, aby se prostě eh, tady nesehrávaly ty známé politické hrátky při hledání komisařů, ale aby se do centra osobního výběru dávalo skutečně blaho Evropské unie a její správné fungování a váš stižádostivý profil na komisaře by měl být také nasměrován členským státům, aby činili správný výběr. A druhá věc se týká finančního dohledu. Ano, já vítám finanční dohled, ale to neznamená, že to vyřeší všechny problémy. Potřebujeme také mikrodohled. A návrh komise je podle mého názoru nejmenším společným jmenovatelem, to minimální míra. My musíme jít dále. Musíme dospět k evropskému dohledu nad finančním finančními trhy, který bude analogický k Evropské centrální bance. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. Omlouvám se, musím vás přesto, přerušit. Pan Jo Leinen. Pane předsedo, požadávek Václava Klauze o doplněk k chartě základních práv je zbytečná a naprosto své volná ta charta ta se týká pouze legislativy Evropské unie a orientuje se do budoucnosti. Takže my zřejmě tady to budeme muset vyřešit politickou eh, deklarací a snad tedy to, na co čekáme 9 let do dokončení ratifikace, že tedy bude brzy. Eh, jedním z klíčových cílů je Evropský eh, zahraniční servis, a budeme mít tedy vysokého předsedu, který se tím bude zabývat, který to bude mít ve své gesci a ne tedy rada. A já bych byl eh, rád, aby tato služba nebyla eh, jaksi eh, jednostranně orientovaná, aby se stala integrální součástí institucionálního systému. Potřebujeme společnou politiku, klimatickou, energetickou a je třeba, aby ta mlha, ve které se tyto otázky dneska vznášejí, aby se dokonání konaňské konference rozptýlila. Je třeba jasně říct, jak to bude finančně. Já věřím, že Příští týden dojde také na summitu k jasné formulaci finanční koncepce. Je třeba, aby byla tato finanční zátěž také rovnoměrně v Evropě rozložena. Děkuji panu kolegovi. Nyní paní Moria de Sarnes. Euh, Já bych se ráda věnovala třem otázkám. Nejprve klimatické změny, to všichni jasně vidí. Evropská unie se, eh, nese eh, konkrétní výjimečnou odpovědnost, aby vedla v Koraně. Musíme být eh, nároční, pokud je o cíle, ale také musíme si uvědomovat, jaký dluh máme vůči rozvojovým zemím. Všichni musí souhlasit s určitými finančními výdaji podle svých možností protože pokud nebudeme solidární, tak to nebude fungovat. Dále otázka migrace. Samozřejmě je třeba, aby Frontex lépe působil a pokud chceme skutečně e, pomoci zemím na jihu Evropy, tak je třeba harmonizovat azylové právo, vrátit se k Dublinské, k Dublinské umluvě a kone, také konečně vypracovat skutečnou politiku v oblasti migrace, eh, společnou politiku tady. Já si myslím, že to je jediná možnost, jak to eh, v klidu a odpovědně řešit. A konečně zahraniční politika rada eh, bude dále pokračovat v přípravách na zavedení Evropské služby. Budeme mít pravděpodobně vysokého představitele evropského, tím lépe. Je třeba hovořit jedním hlasem, alespoň pokud jde o konflikty ve světě. Mám na mysli Afghánistán, kde chci připomenout, že počet evropských vojáků e, tam nasazených je prakticky stejný jako počet Američanů v Afghánistánu. 3. E, e, prosince proběhne summit a Evropané mají tady zvláštní odpovědnost, musí navnout strategii, která nebude výlučně vojenská. Pokud to neučiníme my, tak to neudělá ani někdo jiný. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Pan Gerald Hefner na dvě minuty, prosím. Dámy a pánové, Lisabonská smlouva se blíží k cíli a nyní bychom měli napřímit náš pohled ku předu. Musíme Evropu učinit sociálnější, ekologičtější a musíme Evropu udělat demokratičtější. Tady máme velkou potřebu věci dohnat. A já bych si přál takovou Evropu, v níž občané nebudou pouze diváky či objektem, ale kde budou občané subjektem tohoto evropského společenství. Já si přeji Evropu občanů, a k tomu je třeba ještě mnohé udělat. Řekl jsem, že Lisabon dospěl k cíli, ale právě když se dospívá k cíli, tak se tady vrší prostě různé jevy, s kterými není možno souhlasit. Ne, nerozumím tomu, když teď na té cílové rovince dochází skutečně k porušování evropského ducha a evropského práva. To, co pozorujeme, je, že jeden jediný mezi evropskými prezidenty se pokouší svůj národ, svou zemi a Evropu vzít za rukojmí. To vysvětluje to znamená, on vysvětluje, že základní listina práv by neměla platit v jeho zemi a to, co slyším, že snad se mu má dostávat nějakých ujištění, no to je tedy neslíchané, dámy a pánové, a já bych byl šťastný, kdyby to mohlo být uvedeno na pravou míru a kdyby takovým ujišťováním nedocházelo, protože to by byl propad zpět do středověku, kdy prostě jenom zvůle či libovůle nějakého knížete či rytíře může znamenat neštěstí pro mnoha lidí, ale my žijeme v jiné době a žijeme v demokracii demokracii v České republice parlamenty souhlasí, parlament souhlasil s touto smlouvou z dobrého důvodu, protože oni chtějí, aby Evropská charta základních práv ehm, platila i v České republice. Vždyť je to srdce a my přece nechceme, nedopustíme, aby toto srdce bylo vytrženo, protože zejména základní práva jsou nezaměnitelná práva, která nesmí být prostě, s kterými není možné handlovat. My jsme společenstvím demokracie a žádný bazar. To znamená, že tuto chartu listinu základních

proklamací Rady a Komise o nadcházejícím summitu je jasné, že eh, politika eh, členských států eh, nadále směřuje proti pracující třídě a proti lidu. Pravice i levice v Evropě žádají posilování mono spolu a snaží se dosáhnout toho, aby tu kapitalistickou krizi odnesly zejména pracující třídy. Evropská unie a vlády nalili miliardy do monopolů a pravděpodobně ještě s tím neskončili, chystá se další kolo a snaží se Lisabonskou smlouvou změnit eh, proměnu kapitalistického systému třeba i taková osmihodinová pracovní doba je v ohrožení a e, to všechno, tedy centrální e, sociální, sociálně partnerské smlouvy mají být nahraženy lokálním vyjednávání. Řada dalších vymožeností se spochybňuje a obětuje se monopolům a kapitalistickým strukturám. E, v loňském roce nebo v tomto roce 5,5 milionů pracujících ztratilo místa a to znamená, že eh, pracující skutečně velmi úpí. Pane kolego, říká pan předsedo, dodržujte čas. Kolegové, toto není debata. To není řádná debata, pokud eh, ubíráte čas jiným. Prosím, dodržujte. Já skutečně velice nerad, je, to, je mi to nepříjemné, když vás musím přerušovat, ale prosil bych, abyste mě do toho nenutili tím, že budete končit včas. A jako další promluví eh, William L. Dartmouth. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Tím velkým problémem pro členské země, jak řekl pan eh, Besky před chvílí, je krize eh, v oblasti trhu práce. Eh, ve Francii je 20% nezaměstnanost mladých, 25% v Itálii, 39% ve Španělsku. Nicméně si můžeme být jisti, že zasedání Evropské rady bude saturováno, bude prosyceno kolosálním triumfalismem. A to v v kontextu eh, té masové nezaměstnanosti tento triumfalismus, tato triumfalnost není na místě. Všem, všichni se budou pišnit, že mají, nebo hovořit o tom, zda mají svoji lisabonskou smlouvu. A zatím eh, všechny kroky směrem k evropskému superstátu probíhaly kradmo. A v případě Lisabonské smlouvy je ta manipulace tak na bíledni, a tak hanebná, že skutečně ta smlouva postrádá demokratickou legitimnost a z toho eh, budou eh, vyvozeny, z toho to bude mít své důsledky. Eh, brzy bude zvonit hrana. Děkuji vám a děkuji vám také za dodržení času. Pan Segedi, minuta a půl. Vážený pane předsedo, Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že tato diskuse o Lisabonské smlouvě nemá smyslu, než si vyjasníme naše základní hodnoty. A nyní bych také měl nějaké příklady, protože já bych chtěl hovořit o, ty, o těch Maďarech žijících mimo území Maďarska. To je menšina, která žije naprosto zbavená všech práv. Věděli jste, že dva miliony Maďarů stále ještě nemají svá základní práva a že tento problém se stále nedostal na pořad jednání Evropské unie, protože autonomie je evropská instituce. V Rumunsku existuje desetitisíce Maďarů, kteří se nemohou ani modlit, ani se nesmějí učit ve své mateřštině. A existuje tady stát, který je menší než já, Slovensko. A ve Slovensku existuje jazykový zákon, který je ostudou pro celou Evropu. Existují tady eh, odporné politiky, eh, kteří berou Benešovy dekrety jako základ pro vyjednávání. V jaké rasistické Evropě to žijeme, když se Benešovy dekrety považují za základ vyjednávání? vyjednávání. Evropa se skrývá za masku demokracie a podporuje, dem, a pokra, a podporuje tak diktatury. My chceme Evropu bez Benešových dekretů a bez Lisabonské smlouvy. My nechceme už žádný rasismus v Evropě, eh, kde, Maďaři budou na- kde už Maďaři nebudou pronásledováni kvůli svému původu. Já se chci zeptat pana Svobody, jestliže už neplatí Benešovy dekrety, kdy, budou, kdy byly očkodněny oběti. Dnesku, dvě minuty. Marian Marinesku na dvě minuty. V tomto parlamentu jsou hlasy, které bez ohledu na dané téma pro rozprávy hovoří stále o tom tež. A to ne úplně správně či seriózně. Pane eh, předsedo, je zjevné, že na Evropské radě především třeba nalézt řešení tak, aby Česká republika dokončila ratifikaci Lisabonské smlouvy. Uh, Toto řešení musí být spravedlivé vůči všem členským zemím. Zároveň nesmíme zapomínat na hospodářskou krizi, které jsme stále vystaveni a kterou musíme bezodkladně řešit. Hospodářská a finanční krize a také mimořádná finanční opatření přijata v průběhu uplynulého roku znepokojivě destabilizovaly veřejné finance ve většině členských zemí. E, e, v současné chvíli 17 z 27 členských zemí e, jsou monitorovány komisi kvůli nadměrným deficitům a další tři země pravděpodobně brzy budou také muset být monitorovány. Či bez ohledu na hospodářskou situaci členské země překračují tu úroveň danou paktem stability a to kvůli krizi. a kvůli zvýšeným veřejným výdajům. Je pravda, že existují signály, že se hospodářství brzy eh, zpamatuje, ale musíme také zohlednit eh, konkrétní situaci jednotlivých členských zemí. Evropské instituce eh, musí uznat, že ještě nemůžeme se vzdát státní podpory ve všech hospodářských odvětvích. Je třeba pokračovat v té exit strategii, ve strategii pro výstup z krize a také zintenzivní strukturální reformy, které by ve středním výhledu znamenaly menší deficity. Chybné zvládnutí toho období po výstupu z krize v členských zemích, to by mohlo destabilizovat jednotný vnitřní trh. Takže je třeba se rozhodnout, že budeme pokračovat ve státních podporách při zohlednění konkrétní situace v jednotlivých členských zemích. Nyní paní Liza Jakonsári na minutu a půl. Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Olen... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s panem Marinesku, pokud se týče eh, nalezání eh, toho nejlepšího řešení a to včas, tak aby se schválila Lisabonská smlouva a mohli jsme se věnovat východiskům z ekonomické krize. Jde o nejhlubší ekonomickou krizi v Evropě a je třeba dostat lidi zpátky do práce. Ráda bych poděkovala komisi a Evropské centrální bance za jejich rychlou odezvu a rychlou snahu, s jakou přiměli Spojené státy americké, aby následovali evropský vzor. Zbuzuje se mezi lidmi dojem, že krize už je za námi, ale ve skutečnosti ta krize teprve přichází. Je to gilotýna se čtyřmi ostřími. Máme stárnutí obyvatelstva, nezaměstnanost, je třeba restrukturalizovat průmysl, zejména automobilový, a je tady spousta dalších problémů. To znamená, že jádrem eh, tohoto problému je, aby politici našli vhodná řešení. Komise odvedla velmi ambiciozní práci v obla otázkách institucionální architektury a já doufám, že parlament to podpoří. A samozřejmě je třeba dostat pod kontrolu finanční trhy. Paní Silvana Kochmerin. One minute. Pane předsedo, paní předsedkyně rady, paní, pane předsedo komise, paní předsedkyně, eh, my bychom radši měli dva vochy, dva týdny než dva dny na zasedání eh, summitu, protože se tady bude jednat o nesmírně důležitých otázkách, jak překonat hospodářskou krizi, naznačit nové perspektivy, změna klimatu a otázka Afganistánu. Ta témata nejsou nová. Co je však nové? Že tentokrát je možné diskutovat o všem s tím, že se propůjčí perspektivy, aby Evropská unie byla funkčně schopnější, že dostaneme novou smlouvu. To ale potěšitelná perspektiva a proto bychom měli rychle přitloukat hřebíčky na hlavičku co se týká společné zahraniční politiky, ale také co se týče Kodaně. Také co se týče budoucích struktur Evropské unie, mělo by to brzy panovat jasno. I tady by eh, mělo překonat to, že se budeme zaobírat jenom sami sebou. Nemůžeme eh, hledět na sebe jako na pupík světa, ale musíme hledět na dobrou roli Evropské unie ve světě a proto vám přeji hodně akceschopnosti. Za Děkuji vám za vaše vystoupení, madam. pani minutu. Děkuji mnoho, mnohokrát. Jenom bych vám rád připomněl, že tady nemohu vystoupit katalánsky. Přitom je to jazyk, kterým hovoří více jak 10 milionů Evropanů. A proto tady hovořím italsky. Finská vláda nedávno všem svým občanům udělila právo na širokopásmé pásmové připojení k internetu. Je to považováno za veřejnou službu. Je to součástí mm, hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti, vyváženého rozvoje regionu, zaručuje to přístup k informacím a e, jde o přemostění digitální propasti. A to za rozumnou cenu. A má to základní význam, pokud chceme budovat znalostní ekonomiku, což je jeden z cílů Lisabonské smlouvy, jeden z Lisabonských cílů. Pardon, Lisabonských cílů. Bylo by možné, aby celá Evropa byla v této věci příkladem světu. Děkuji. Pan Martin Kelenen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Celá řada důležitých témat se bude projednávat na Evropské radě, ale z mého hlediska jedním z nejdůležitějších samozřejmě je budoucnost Lisabonské smlouvy. Mnoho řečníků, kteří vystoupili v této rozpravě, hovořili bez jakékoliv zjevné ironie a říkali, že Lisabonská smlouva přinese lepší, větší míru demokracie a zodpovědnosti ze strany evropských institucí. Samozřejmě zapomínají, že při eh, prosazování této smlouvy jsme jaksi demokracii a eh, odpovědnost či transparentnost vynechali. Když se prostě nehodí něčí ne, tak se to vezme znovu. Já bych rád řekl a vysvětlil, proč jsou Britové tak rozlobení z této situace. V roce 2005 v parlamentních volbách všechny tři hlavní politické strany přislíbily ve svých předlobních programech referendum o evropské tehdy ústavní smlouvě. Poté se z ní stala Lisabonská smlouva, je to vlastně ten týž dokument. Dvě z těchto stran potom ustoupily z těchto slipů a referendum nebylo. Čili je to otázka odpovědnosti v politice a důvěry v politice. Lidem něco bylo slíbeno a, lidé tomu, a politici tomu nedostáli. Kdyby tomu bylo jinak, tak by pan Barroso býval měl pravdu a ratifikační proces Británie byl dokončen. Uh, Ehm, rozhodně nepotřebujeme od pana Barosa, aby nám přednášelo důvěře a zodpovědnosti v politice, když on sám ehm, vlastně vyhledává ty, kdo lidem upírají právo na referendum. Čili toto je ta situace, proto eh, jsou Britové eh, tak citliví na toto téma. Eh, Irové měli dvakrát referendum o tom dokumentu, o kterém my jsme se nemohli vyjádřit ani jednou. Není možné říkat, že chceme zvyšovat odpovědnost a demokracii v EU, Eh, a zároveň upírat slovo těm, kdo se chtějí kriticky vyjádřit k tomuto dokumentu. Děkuji, pan Mario Borgesio, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem chtěl eh, připomnět eh, také určité informace, které jsou v oběhu v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy zejména v souvislosti s rozhodnutími Německého ústavního soudu. Především chce si zabývat otázkou nedostatku demokratické legitimity a sice ve dvou věcech. Jednak je to nedostatečná reprezentativnost Evropského parlamentu eh, pro země s větším počtem obyvatel a z druhé strany nerespektování národních parlamentů, pokud jde o výkon práv v rámci Evropské unie. Pak chci ještě připomenout jednu věc, která je nedostatkem Lisabonské smlouvy a podle mě významným. De facto se úplně ignorují regionální parlamenty. Národní parlamenty se zohledňují velice málo Ovšem ty regionální, ty nad těmi, jako by Lisabonská smlouva mávala rukou. Německý ústavní soud díky svého vlivu a autority možná bude moci také vyvolat širší debatu, a to i na půdě tohoto parlamentu. Také proces federalizace Evropské unie má svá rizika proces, který je zahajován právě touto smlouvou. Chtěl bych také připomenout národy bez státu. Jsou korzičané a obyvatele dalších eh, téměř neznámých oblastí v Evropě. Otcové zakládatelé eh, ne, nechtěli takovouto federální Evropu. Děkuji. Pan Děkuji, pane předsedo. Co se týče ilegálního přistěhovalectví v Evropské unii, dovídáme se, že minulý rok tady eh, došlo k eh, skutečně eh, velkému růstu. Máme tady celo, zhruba 63% je zvýšení nelegálního mm, přistěhovalectví. Dva tisíce otisků prstů bylo identifikováno u ilegálních přistěhovalců, pardon, 62 tisíc, ale řada z nich jistě nebyla podchycena. A má to nedozírné důsledky. Nedávno 58 ze 64 um, Kurdů dalo žádost o azyl a to sebou vede vleklé řízení, ale znamená to, že tady prostě máme velikou zátěž nelegálních, zdůrazňuji nelegálních přistěhovalectví a tuto problematiku musíme co nejrychleji vyřešit, protože jinak se nemůžeme divit skepsi a rezignaci našich občanů. A proto žádám Evropskou radu, aby 29. a 30. října toto téma ve svých jednáních zohlednila. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní dostává slovo pan Brok. Pane předsedo paní místo místopředsedkyně komise, paní předsedkyně rady, kolegyně a kolegové. Domnívám se, že Lisabonská smlouva musí rychle vstoupit v platnost a musí být rychle implementovaná. Přes deset let institučních debat stačí. Potřebujeme konečně tento nástroj, abychom mohli konečně konat pro občana, zejména v oblasti krize. Musíme konat pro občany, abychom počítali nezaměstnanost a všechny tyto otázky, proto bychom konečně měli skoncovat se všemi řečmi. Proto moje prozba na adresu prezidenta Klausa, aby tady otevřel cestu po té, co ve všech 27 zemích bylo ratifikováno i v České republice Dvakrát ústavní soud již řekl ano, takže doufejme, že to řekne i po třetí. A je naprosto jasné, že listina základních práv je aplikovatelná pouze na evropské právo. E, pozemkový pořádek je v příslušnosti jednotlivých států a rozhodně prostě tady máme dvě, nemusí se dělat vůbec žádné obavy a kdyby to muselo být ještě jednou někde zapsáno, třeba během jednání rady, tak ať se to napíše. Ale jinak bych chtěl udělat ještě jednu poznámku. Tato smlouva ve své implementaci musí uchovat tři zásady eh, konventu, a sice efektivnost, transparentnost a demokracii. A zde bych zejména, o tom budeme debatovat také dnes odpoledne, upozornit na zahraniční či vnější službu, protože úloha účinnosti nemůže jít na úkor transparentnosti a na úkor demokracie. A zejména se to nesmí odehrávat na úkor komunitárních principů. Tady je třeba mít odpovídající pojistky. My říkáme, že část komise s charakterem sui generis, tady by se dalo o lečem zhovořit. A z tohoto důvodu bych chtěl velice srdečně poprosit předsedkyni paní rady, aby se vzdala určitých ambic, aby již na radě příští týden se prostě dávali pokyny pro tuto vnější službu. Mm, eh, myslím si, že to byste měli raději opustit tuto ideu a eh, raději přijít až s rozhodnutím o vysokém reprezentantovi, abychom měli dobrou bázi na vyjednávání. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát, pane Broku. A nyní tady máme žádost pana Dortmunda na nějakou otázku. Pane Broku, souhlasíte s tím, že dostanete otázku? Allora, per 30 secondi. Ano, 30 vteřin. Brock, you mentioned 10 years of debates. Pane Broku, hovořil jste o deseti letech diskusí o Lisabonské smlouvě. Napadlo vás někdy, že za deset let diskusí jste vy a vaši kolegové eh, prostě nedokázali přesvědčit dost lidí a proto eh, jste se eh, vy a vaši kolegové museli dát cestou um, hrubé manipulace, abyste tu smlouvu prosadili. Pane Broku, máte 30 vteřin na odpověď. Pane kolego, instituční změny NISY eh, ze Sniské smlouvy do Lisabonské smlouvy vždycky měla širokou podporu evropského obyvatelstva a většinu evropských států. Vždycky to byly jenom jednotlivé státy, které z části z důvodu vnitropolitických rozhodly jinak. A nyní 27 států rozhodlo, parlamentárně, čili to je demokratické rozhodnutí. Parlament není demokracie druhé třídy

Děkuji vám, pane Ručku. A nyní Fiona Hall na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Švédské předsednictví a komise se zmínili o důležitosti dohody v Evropě o financování eh, klimatických změn eh, v ve třetím světě. Ale bohužel je to jenom taková mlha kterou eh, rozvojové země mohou spochybňovat a mají proto mnoho důvodů. Má to být eh, více než 100 eh, miliard eur ročně, co bude stát boj proti změnám klimatických změn, ale není vůbec jisté, Eh, zda na finančních trzích bude možné získat tolik peněz z obchodu s emisními povolenkami. Jejich ceny jsou totiž velice nestabilní. Eh, další chybou je předpoklad, že rozvojové země eh, budou velice rády financovat svoje opatření na ozdravení energetiky tady také je nedostatek finanční, poněvadž tyto země pravděpodobně nebudou schopny nalézt dostatek prostředků. Děkuji vám. Nyní András Melce na jednu minutu. Pane předsedo, dovolte tři poznámky k nadcházejícímu samitu. Jednak to irské ano, podle mé jeho názoru je inspirováno zejména finanční krizi. Před pár lety, vlastně před rokem, byly banky sanovány, ale nyní opět už rozhazují peníze zejména pro sebe. Druhá věc. Díky Lisabonské smlouvě budeme mít nová eh, nejvyšší místa eh, v Evropské unii, přičemž kvalifikace je celkem eh, nevýznamná. Eh, kandidáty jsou zejména eh, lidé, kteří neuspěli v domácí politice. A kdo tedy bude vlastně eh, reprezentovat Evropskou unii? Předseda rady nebo předseda komise? A za třetí, jestliže Lisabonská smlouva bude podepsána také v Česku prezidentem Václavem Klausem za podmínky nadále platnosti Benešových dekretů, pak budeme mít eh, dvě verze základních práv pro Němce, pro sudecké Němce a pro další a to je nepřípustné. Děkuji. Nyní pan Sariuš Volsky. Eh, blíží se nám Lisabonská smlouva a čekáme, že eh, říjnová Evropská rada postoupí ku předu o jedné z prioritních otázek, to znamená té Evropské vnější služby. Evropský parlament konsistentně volal po vytvoření společné opravdu evropské diplomacie. Tato nová eh, služba má eh, potenciál zajistit koherentnost a jednotnost našich vnějších kroků, eh, což je nutně potřebné, pokud má Evropa hovořit jedním hlasem a řešit výzvy, jako je energetická bezpečnost, efektivně. Je třeba využít tuto příležitost ustavení Evropské vnější služby a doufáme, že Rada zohlední to, co přijal parlament v tomto týdnu, eh, například v ústavním výboru. Eh, potřebujeme také nového šéfa evropské diplomace, vybaveného potřebnými nástroji, což by umožnilo této osobě eh, silně utvářet naši zahraniční politiku. Mělo by, to být, mělo by to fungovat na základě komunitární metody se silným zapojením parlamentu. Pole působnosti musí být široké, Eh, a týkat se i eh, například politiky rozšíření sousedství a rozvojové politiky. Podmínkou pro silnou a koherentní zahraniční politiku je demokratická legitimnost, kterou může zajistit jedině silné zapojení Evropského parlamentu. Toto zapojení třeba vidět ve dvou fázích. Jednak eh, konzultace parlamentu ex ante během procesu ustavování této nové služby či tohoto úřadu a dále konzultace s parlamentem při utváření cílů zahraniční politiky. Eh, jakmile ten úřad a služba bude fungovat, tak by Evropský parlament měl mít eh, silný mandát eh, v oblasti přeskumu zahraniční politiky. Ve fázi implementace bychom se měli řídit ustanovení Lisabonské smlouvy pro zahraniční politiku. Eh, také jde samozřejmě o složení Evropské unie, o geografickou vyváženost. Je třeba zajistit eh, spravedlivé zastoupení všech členských zemí ve všech eh, institucích a ta nová služba pro zahraniční vztahy by neměla být výjimkou. Děkuji, pane Sariuš a nyní na minutu 30 paní Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Paní úřadující předsedkyně Rady. Eh, více jak čtyři měsíce po zvolení tohoto Evropského parlamentu se sejdete na Evropské radě v, eh, v době, kdy máme vlastně mm, komisi, která douřa, Já si myslím, abychom nesklamali evropské občany, tak by měla eh, Evropská rada vyslat dva signály. Za prvé, rok po solidarity solidaritě vyjádřené všem evropským občany vůči bankám je třeba iniciativně vést eh, diskusy eh, o eh, dani z finančních transakcí anebo o příspěvku od bank do rozpočtu členských zemí, tak by byla zajištěna i solidarita v obráceném směru. A dále paní Valstromová jménem Evropské komise jste tady, jakému se nám včera řekla, že podpoří rozpočet tak, jak je dnes vypracován, že rok po plánu obnovy Eh, není třeba počítat s něčím eh, novým a mimořádným, ale eh, není po roce situace na oblasti trhu práce, situace v oblasti zadluženosti či veřejného dluhu se výrazně zhoršila a rozpočet, který dnes navrhujete, je rozpočet, který ani nefinancuje druhou část plánu obnovy, který jste, se kterým jste vystoupili před rokem. Takže tady si myslím, Taky jde o věc, eh, kolem které by se měla zmobilizovat Evropská rada, čili eh, daň eh, z finančních transakcí, solidarita bank vůči rozpočtům členských zemí a konečně plán obnovy, tak jak byl pojat před rokem, kdy jsme je tehdy odsuzovali jako nedostatečný dokonce. Děkuji paní Beres a nyní na jednu minutu paní Marian Harkin. Děkuji, pane předsedo. Eh, já velice ráda vidím svoji bývalou eh, kolegyni Malstromovou zde. Je to, mi to potěšením a jsem velice ráda, že eh, Lisabonská smlouva byla podepsána nejenom, tedy schválena nejenom v Jirsku, ale také v Polsku a já doufám, že vám to pomůže v vašem předsednictví. Nicméně občany víc zajímá to, co Evropa dělá pro vyřešení ekonomické krize. A já říkám euroskeptickým přátelům, eh, směřte se s tím. Eh, dříve, eh, dá se říci, že v tom druhém referendu dvakrát tolik hlasovalo pro než proti. My potřebujeme mimo jiné finanční nástroj, který umožní těm, kteří vypadli z pracovního trhu, aby se mohli vrátit. Bude to 100 milionů eur a může to pomoci získání dalších 100 milionů formou mikroúvěrů. A já si myslím, že to ale pořád ještě není dost. Potřebujeme více investovat, pokud chceme skutečně říci, že nám leží na srdci eh, naši občané. A nyní na dvě minuty pan van de Kamp. Pane předsedo, děkuji vám. Paní ministrině, paní komisařko, já myslím, že pro Evropskou unii je dobře, když se může chvíli kochat výsledkem referenda v Irsku. To je velký krok směrem k Lisabonské smlouvy. Samozřejmě, že nás nepokuje situace v České republice, ale budeme muset s úctou vyčkat rozhodnutí tamnějšího ústavního soudu. Ale prosím, buďte trpěliví a moudří ve vztahu k panu Klausovi. Pokud budete příliš tlačit, mohlo by to být kontraproduktivní. Kodaň. Já myslím, že Kodaň a úspěch této konference eh, bude naplněním naději pro Evropu a celý svět. Trvalá udržitelnost, pane předsedo, to je zdroj technologického rozvoje. Eh, v Evropě máme řadu technologií, eh, sekvestraci kysličníku uhličitého a tak dále. To jsou technologie, které nám pomohou přestát ekonomickou krizi. A tím se dostávám ke třetímu bodu. Ekonomická krize. My chceme Evropu občanů, chceme, aby se větší pozornost věnovala zaměstnanosti. To skutečně potřebujeme a proto si myslím, že plány rady jsou dobré, ale pro mnoho občanů jsou příliš vzdálené. Ti občané o tom vědí velmi málo. Finanční dozor nad bankami a dalšími institucemi, to je velice důležitá věc a já doufám, že příští týden to posunete zase o krok dopředu. Na závěr, pane předsedo, eh, dovolte, aby zmínil přístup k imigraci. Já podporuji pozornost, eh, jakou této problematice věnuje švédské předsednictví, ale bohužel zatím neprobíhá dostatek debat v radě ani jinde. Rada a parlament zdá se, že nepřicházejí s konkrétními výsledky. Děkuji vám. La parola, Gian, Gianluca Susta. A nyní má slovo Gianluca Susta. Děkuji, děkuji pane předsedo. Domnívám se, že už musíme skoncovat eh, s touto stále se vracející debatou o Lisabonu, tak jak se opět dnes provádí parlament eh, velké členské státy. 26 zemí, které již ratifikovalo, se teď musí eh, skutečně bránit proti urážkám vůči smlouvě a jeho demokratické legitimatě. S tím už se musí skoncovat. Eh, Evropský summit koncem měsíce bude nesmírně důležité, aby se, proto aby se ještě jednou potvrdilo, jak důležité je znovu oživit evropskou ideu, to znamená nejenom v oblasti ekonomické. Nesmíme eh, eh, ztrácet ze zřetele takové důležité otázky, jakou jsou klimatické změny a domnívám se, že je nesmírně důležité to, co bylo řečeno v poslední době ze strany úřadujícího předsednictví rady, ale také z, co zaznělo z úst předsednictví Evropského parlamentu. Evropa nad rámec Lisabonu musí být posílena co do obsahu musíme eh, také Lisabonskou agendu opravdu prosazovat a komise by měla svůj zbývající mandát ještě využít k tomu, aby Evropskou unii vyschopnila pro řešení těch nejdůležitějších otázek zaměstnanosti Evropská rada má celou řadu celý vějíř otázek, které je třeba řešit, ale je třeba vyjasnit především ekonomické otázky, pakliže těch 500 milionů občanů eh, chce, chtějí zůstat eh, nejdůležitější hospodářskou velmocí. Potřebujeme také odpovídající politické prvky ale zatím nám tady chybí nějaký velký konjunkturální program, například europůjčky, velké struktury, ale chybí nám tady taky veliký evropský duch a evropské vize a to my očekáváme od Evropského samitu. Děkuji mnohokrát, pane Susto, a nyní má slovo na minutu Van Balen. Pane předsedo, je mimořádně důležité, abychom bojovali proti ekonomické krizi. A to znamená, takto pomůžeme malým a středním podnikům. My se musíme hlásit k výsledkům Štojbrovy komise a já bych se chtěl zeptat komise i rady, zda skutečně chtějí pracovat na tomto procesu a co s tím uděláme, poněvadž je třeba omezovat byrokracii. Eh, další bod je ankarský protokol. Turecký ministerský předseda řekl veřejně, že tento protokol nebude ratifikován Tureckem. Toto je zaznělo v autorizovaném interview 7. října. Není možné, aby to bylo tak, jak řekl komisář Rein, že se tedy znovu zeptáme, co bude. Eh, listopad je termín, eh, čili co budeme dělat. Děkuji panu Van Balenovi a další je pan Hökmark na dvě minuty. Tak, herr talman, minister. Děkuji, pane předsedo, Vážná paní ministrině, vážná paní komisařko, jsem rád, že vás zde vidím. A rád bych uvedl několik věcí před summitem příští týden. Jedna se bude týkat klimatu. Tady si myslím, že je důležité, vstupovat do jednání s tím, že nejlepší řešení je takové, které zapojí všechny do společných opatření. A říkám to proto, že v té rozpravě se zdálo, jakoby my tady v Evropě jsme měli ta úplně nejlepší řešení. Ale to nestačí, pokud nepřesvědčíme Indii, Čínu a celou řadu dalších zemí, které se zatím neúčastní na společné iniciativě boje proti klimatickým změnám. Pragmatismus a výsledky mají mít přednost. A musíme vycházet z toho, že všechny země musí být připraveny přijmout určitá opatření. Není možné vycházet pouze z rostoucích eh, investic eh, v Evropě. Eh, je třeba zdravě investovat, do zdravého růstu, zdravých příležitostí s pomocí jiných zemí. A konečně ještě se chci zmínit o finančních trzích. Domnívám se, že je důležité zdůraznit, že stabilita na finančních trzích více než cokoliv jiného povede ke stabilnímu makroekonomickému rámci a stabilním veřejným financím. A proto jednání o velkých deficitech jsou důležitější než ta velkých deficitech jednotlivých zemí jsou důležitější než eh, jednání o finančních nařízeních. Ale stabilní makroekonomická situace se také žádá stabilní růst, stabilní investice a stabilní tvorbu pracovních míst. Když, bude, když se investuje na finančních trzích, eh, chce to také lepší přeshraniční dohled a transparentnost. Ne nutně více regulace. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Hekmarku. A nyní dávám slovo na 1,5 minuty panu López Aguilarovi. Děkuji, pane předsedo. Víme, jak dopadlo irské referendum, které tedy dá další důvěryhodnost, další pravděpodobnost tomu, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Máme na ně instituce, budeme mít instituce, které budou schopny eh, řešit reálná témata, dostat Evropu z krize, mm, zajistit vodu pracovních míst, míst, boj proti klimatickým změnám, spravedlivý obchod a tak dále. To vše by mělo být na pořadu dne, ale tento summit je také pro nás příležitostí dát konečný impuls pro novou komisi, to znamená, a říkám to jako sociálně demokratický poslanec. E, přejeme si vyvážené složení Evropské komise. Je rovněž nesmírně důležité, aby vysoký představitel pocházel z naší politické rodiny, ale musíme mít také vyvážené zastoupení e, mužů a žen v nové komisi. Je třeba věnovat pozornost e, rozdělení portfolií. Je potřeba mít na těch postech ty pravé lidi. A to říkám jako předseda výboru Libe v tomto parlamentu budeme potřebovat komisaře pro spravedlnost a vnitro a jiného komisaře pro bezpečnost. Někteří říkají, že to není to pravé řešení, eh, že totiž spravedlnost by měla být podřízena bezpečnosti. Ale potřebujeme jednoho komisaře pro vnitro, jednoho pro bezpečnost, jednoho pro spravedlnost, případně ještě jednoho pro, eh, pro přistěhovalectví. Takhle eh, jsme měli jasně rozdělené pravomoce a mohli bychom provádět listinu základních práv. Slovo na minuta, pan Brian Crowley. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji eh, zástupci předsednictví rady a panu, paní komisařce. Když hovoříme o těchto samitech, tak eh, se můžeme podívat eh, deset let zpátky a uvidíme, že eh, podobné plány tady zazněly už jak pro členy rady, tak pro členy komise. A mně se na tom zdá jedna věc. Když Unie jedná solidárně a má velké plány a velké ambice, tak pohne světem. A možná, že teď je čas vytýčit si větší plány a mít větší ambice pro naši cestu vpřed. Podívejte se na tu pohromu nezaměstnanosti, která postihla tolik lidí v posledních měsících. Nyní je čas eh, přijmout skutečné eh, kroky, abychom eh, prořezali zbytečné předpisy, odstranili zbytečné překážky pro podniky. A závěrem bych řekl, že když hovoříme o solidaritě, tak to není o velkých versus malých a myslím si, že G20 by mohla mít eh, negativní eh, dopad na eh, malé a středně velké země, které jsou na vznikajících trzích. A potom se tady také hovořilo o rozšiřování autorského práva, které jste původně navrhovali za švédského programu, tak to byste nakonec mohli dát na program. Slovo na dvě minuty pan Kelam. Pane předsedo, paní komisařko, paní ministři, jak Lisabonská eh, smlouva vstoupí v platnost, bude to historický okamžik. Měli bychom se soustředit především na společnou budoucnost Evropy a na naše společné blaho. Obávám se, že to není nejlepší příležitost, jak využít to poslední chvíle k tomu, abychom předkládali národní zájmy. Globální výzvy, které má čelit Evropa, nemohou být řešeny bez toho, že bychom měli výkonné společné instituce a společné politiky. Nicméně dnešní Evropa potřebuje více než kdykoliv jedny eh, hledět daleko eh, do dálky a mm, podporovat společné hodnoty, tak jak činili naši zakladající otcové, kteří eh, odložili stranou národní egoismus. A proto potřebujeme takto působit, abychom dosáhli pokroku evropského. Nepotřebujeme tedy eh, jen lidi, kteří jsou schopni administrovat, ale především eh, vůči postavy, které budou schopny vést Evropu dál ku předu. Skutečné státníky potřebujeme proto jasné závazky a praktickou implementaci evropských eh, společných eh, institucí. Nepotřebujeme jen společnou bezpečnostní zahraniční politiku a zahraniční službu, ale také společnou energetickou politiku. Evropská rada bude také schvalovat eh, strategii pro Baltské moře. Já bych chtěl poděkovat ještě jednou komisi a švédskému předsednictví za to, že se tímto tématem zabývá. Úkolem eh, rady je teď implementovat toto téma, aniž bychom ztráceli čas. Strategie pro Baltské moře potřebuje také patřičnou pozornost od stran dalšího předsednictví, tedy španělského a belgického. Jsem chci eh, říct, že jsem velice rád, že paní Malström vidí, že eh, strategie pro Baltské moře eh, je velice důležitá pro celou Evropu. Ovšem musí být brána vážně, to znamená, že potřebuje prostředky, aby mohla správným způsobem fungovat. Patřičné řádky rozpočtové potřebují být podpořeny financemi. Děkuji vám, pane Kelame. Jako další paní Estrela na minutu a půl. Děkuji vám. Pane předsedající mám dvě krátké poznámky. Nejdříve o Lisabonské smlouvě. Po irském odsouhlasení Lisabonské smlouvy a podpisem polského prezidenta se čeká, že se vysloví i Český ústavní soud a Český pre- prezident učiní to, co má, totiž že podepíše Lisabonskou smlouvu. Rada nesmí ustupovat eh, vydírání ze strany českého prezidenta. Lisabonská smlouva je nezbytná pro fungování evropských institucí a má ještě další výhody. Posílení pravomocí Evropského parlamentu a také posílení práv občanů. Je tedy naléhavé, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Rada a komise musí stanovit termín, lhůtu prezidentu Klausovi, aby se choval jako prezident demokratické země, jako prezident země, která je členem EU. Není ani přijatelné, aby vůle představitele eh, nějakého národa se mohl postavit proti vůli většiny onoho národa. A nyní se hovořit o koraňské konferenci. Dámy a pánové, je zapotřebí, abychom se ve prospěch naší planety dohodli, jak čelit klimatickým změnám. Je třeba eh, zastavit oteplování planety. Jsou tu země, které jsou hodně rozvinuté, jiné, které se ještě rozvíjejí, ale všechny musí na sebe přijmout zodpovědnost a musí být ambiciozní ve svých rozhodnutích. Kodaň je velikou příležitostí k tomu, abychom před, předešli katastrofám. To je to, co uvádějí vědci. Finanční Finanční krize je důležitá věc, ale je důležité také, abychom chránili celou planetu. Děkuji vám, paní Estrelo. Na dvě minuty pan Mitchell. Pane předsedo, děkuji vám. Během několika let bude 6% evropské populace Evropa 6% eh, celosvětové populace a nemůžeme mít neustále rotující předsednictví kdy se neustále jiní lidé vyjadřují k zahraničně politickým otázkám za celou Evropskou unii. Nicméně během jedné generace také obyvatelstvo světa vzroste o 2 miliardy a 90% tohoto nárůstu bude v dnešním rozvojovém světě. A dnes každý, každoročně umírá 11 milionů dětí a 5 milionů z nich z nedostatku léku které na západě už máme k dispozici 30 let. A v tomto kontextu je nesmírně důležité, abychom dobře řídili Evropu uvnitř, ale abychom také byli vybaveni pro řešení podobných situací v rozvojovém světě. A proto bych chtěl argumentovat, proto abychom měli silnou, silného nezávislého komisaře pro rozvojovou pomoc, který bude mít svůj vlastní rozpočet, své vlastní pravomoce a bude zodpovědný tomuto parlamentu. Je také nesmírně důležité, aby vysoký představitel pro zahraniční politiku, ať už se tato funkce jmenuje jakkoliv, vzhledem k tomu, že bude mít hodně práce, aby nebyl zatěžován touto velmi významnou problematikou, protože ta si vyžaduje pozornost jednoho komisaře. Měli bychom se i nadále snažit o to, abychom měli komisaře pro svou pomoc, ale přitom toto portfolio musí vykonávat někdo, kdo je schopný se toho úkolu zhostit velmi dobře a kdo zajistí, aby eh, státy, třetí státy, eh, aby s nimi bylo zacházeno solidárně. Děkuji, pane Micheli. Jako další na dvě minuty paní Monika Beňová. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, paní předsedkyně rady, paní komisařko, nejdůležitějším bodem nadcházejícího zasedání Evropské rady pro dokončit ratifikaci Lisabonské smlouvy a uvést v život. Proces, který přinese Lisabonská smlouva, posílí Evropskou unii, a to uvnitř i na venek. A posílení Evropské unie souvisí také s posílením spolupráce v oblasti současného třetího pilíře. Unie bude otevřenější, efektivnější a demokratičtější. Hlavní výzvou bude zabezpečení základních práv a svobod a také integrity v Evropské unii. A prostředkem dosažení těchto cílů je plná podpora, efektivní implementace a dostatečný respekt pro stávající právní nástroje při ochraně lidských práv a občanských svobod. Stokholmský program zdůrazňuje prosazování těchto práv zejména v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. Měli bychom dát přednost mechanismům, které ulehčují přístup občanů k soudům, aby jejich práva a oprávněné zájmy byly vymátelné v celé Unii. Naší strategii musí být také posílení policejní spolupráce a vymátelnosti práva jakož i zlepšení eh, těchto věcí v Evropě. Strategie vnitřní bezpečnosti musí být rozvíjena s ohledem na boj proti extremismu ve členských státech na odstraňování napětí vyvolávaného nezodpovědnými politiky a řešení citlivých otázek, jako je například imigrace, azylová politika a problematika Romů a národnostních menšin. A to všechno tak, aby tyto otázky nebyly zneužívány krajně pravicovými extremisty. Správně řízená migrace může být výhodná pro všechny zúčastněné. Evropa bude požadovat flexibilní a na potřeby společnosti reagující migrační politiku v oblasti pracovních trhů jednotlivých členských států EU. S ohledem na zabezpečení dlouhodobě udržitelné asilové a migrační politiky se musíme vážně zabývat také problematikou nelegální při imigrace, protože to Eh, trápí naše občany. Děkuji. Slovo má pan Mauro, dvě minuty. Grazie. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Odvahu, odvahu a ještě jednou odvahu. To tak zní doporučení, které chci učinit eh, radě. A proto, až se bude diskutovat o jmenování nových komisařů a mm, ministru vnější věcí, Evropské unie a prezidentů Evropské unie. Společně s panem eh, Barozem i další eh, tyto osoby budou vést Evropskou unii. Proto má být využívána jako metoda výběru právě to, aby tyto mm, osoby přinášely maximální blaho evropským občanům. To znamená, že máme eh, hledat osoby, které eh, mají eh, dobré zkušenosti a víme, že usilují o společné blaho Evropské unie, že to jsou skutečné politické osobnosti. Jen tak budou moci čelit velikým tématům, jako je klimatická změna um, a dopad na různé ekonomické systémy na členských státech, uh, důležité i řešení finanční uh, krize a další témata. Na závěr bych chtěl zmínit slova, která vyslovil papež Benedikt XVI byl bych rád, aby tato slova byla brana vědomí i na příští radě, protože příhodně hm, připomínají společnou zodpovědnost všech občanů a všech politiků. Jedná se o požadavek toho, aby eh, v našem eh, společném hledání pravdy jsme se snažili vybudovat něco, co bude důležité jak pro nás, tak pro následující generace. Pokrok a civilizace se rodí z jednoty. Evropa byla veliká tehdy, když byla schopná tyto základní eh, hodnoty pocházející z křesťanské víry přenášet a poskytovat dalším. Tím eh, dodávala identitu a budoucnost národům. A proto velice jasně byla vyznačena tato cesta jako ta, která povede eh, ke znovu, znovu obnovení úlohy Evropy jako celosvětového vůdce. Děkuji panu Maurovi. Na dvě minuty paní Zuzana Rojtová

Děkuji, na dvě minuty pan Papastamkos. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k několika věcem. Nejprve k hospodářské krizi. Krize postihla prakticky všechny ekonomiky stejnou měrou. Možná, že některé o něco více než ostatní. Během krize jsme zjistili, že je potřeba více Evropy a více reform v oblasti ekonomické politiky, že to nám umožní zmírnit rizika dalších krizí. Je potřebujeme také více dohledu. A dále bych se chtěl zmínit o klimatické změně. Evropská unie naprosto správně se snaží vést celosvětové diplomatické úsilí pro dosažení dohody. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal předseda komise Barroso, že je na čase, abychom eh, se připravili na kodaňské jednání a také souhlasím s tím, že žádný scénář B neexistuje. Já si myslím, že by mělo vzniknout něco, jako je celosvětová klimatická banka, která by měla mít prostředky od těch, kteří znečišťují naše životní prostředí a tato banka by poskytovala prostředky rozvojovým státům, aby mohli přizpůsobit svou ekonomiku klimatickým změnám. A za třetí jsem se chtěl zmínit o migraci. Měli bychom mít společnou migrační politiku. Samozřejmě, že řešíme jak legální, tak nelegální migraci a podle mě bychom měli vyvíjet patřičné diplomatické úsilí, zejména se zeměmi na jih od nás, odkud je vyvíjen velký migrační tlak na Evropu. A postoj Turecka v tomto smyslu je provokativní. Já jsem si vyslechl eh, prohlášení švédské předsedkyně rady. Byl bych rád, kdybychom ve vztahu k Turecku tento argument eh, zopakovali. Myslím, že i vůči ostatním státům na od nás bychom měli být co nejefektivnější, měli bychom se postarat o to, aby všechny části evropské legislativy byly dodržovány. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Papastamkosi. Jako poslední při této rozpravě ze zapsaných řečníků promluví pan Peter Líze. Minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Cecilia Manström a Jose Manuel Barozu hovořili o přípravě na kodaňský summit o klimatických změnách a já souhlasím s těmi, kteří říkají, říkají že eh, rada musí přijmout ambiciozní závěry. Nicméně v otázce financování, jakož o tom, kdo vlastně provede snížení emisí, jsme svědky toho, jako to bylo v roce 2005, kdy se zaváděl systém obchodování s emisními povolenkami více než 50 emisí není vůbec předmětem obchodování. Musíme tyto cíle zvýšit a musíme zajistit financování. Týká se to letectví, morské dopravy, námořní dopravy a já jsem v tomto smyslu zklamán komisí a radou, protože v přípravě na summit v Pittsburghu to nehrálo žádnou roli. Pokud chceme být úspěšní v Kodani, tak eh, musíme šlápnout na plyn. A já bych chtěl poprosit radu a komisi, aby se na to ještě podívala. Druhá věc, já vím, že to může všechno proběhnout velmi neformálně, ale během Evropské rady se bude hovořit také o složení nové komise. A tady bych chtěl velmi skromně dát jeden podnět, a to z historických důvodů, souvisí to s léčivy, a s generálním ředitelstvím pro tyto otázky. Souvisí to s průmyslovou politikou, ale souvisí to také se zdravím. A ve všech členských státech, jakož i ve Spojených státech, jsou to věci, které spadají do zdravotní politiky a proto eh, by teď snad už bylo na čase změnit portfolie komisařů. Takže prosím, přejděte to panu předsedovi komise, aby tuto otázku upravil. Děkuji vám, pane poslanče. Zahájíme postup pro nezařazené poslance Catch the Eye jako první. Pan Landsbergis. Jedna minuta. Pane předsedo, paní místo předsedkyně rady. Právě včera tady eh, pan předseda eh, ve svém eh, eh, hezkém projevu vůči eh, panu Feridžovi říkal, že je třeba, aby předsedou rady byl skutečný Evropan. Já jsem si jist, že řada z nás sdílí tento názor. Ovšem potřebujeme v tomto křesle někoho, kdo by byl opravdový Gazpromovec, jako je Pavel Liponen nebo Gerhard Schröder. Nebo si myslíte, že tyto vlastnosti jsou slučitelné, když je člověk dobrý Gazpromovec a je e, schopen mít přátelské a uplatkové vztahy, tak to bude také e, dobrý Evropan. Podívejte se na současný e, vývoj EU, která by se mohla stát GU, a sice Gazpromovou unii. V současné situaci Rusko zcela ignoruje EU a pracuje na jejím eh, rozštěpení. Co si tedy myslíte o Gazpromu eh, v evropském předsednictví? Omlouvám se za to, co teď řeknu. Prosím, všichni dodržujte řečnický čas jen jednu minutu, nedá se nic jiného dělat. Všichni kolegové chtějí promluvit, proto musíme být přísní v dodržování řečnické doby. Jako další Paní Galanger. Není přítomna. Paní Gallagher. Není přítomna. Non c'è. Benissimo. Mister Piotrowski. Pan Piotrowski. Pane Panie przewodniczący, szanowni państwo. E, děkuji vám. E, dámy a pánové, Lisabonská smlouva zatím nebyla ratifikována a e, je to zatím jenom takový politický projekt. Co to znamená? V Evropské unii pořád musíme přijímat rozhodnutí jednomyslně. Takže každý může využít svého veta. A prezident Klaus jedná, jedná podle těchto pravidel. Pokud na ně chcete vyvíjet tlak, tak je to proti pravidlům, protože eh, eh, tlačíte proti eh, řadě Evropanů, kteří jsou proti tomuto dokumentu nebo mají vůči němu zásadní výhrady. Já si myslím, že evropští eh, představitelé by se měli eh, na nadcházející Evropské eh, radě hluboce zamyslet, jestli stojí za to obcházet Evropu Evropanů. Děkuji. Jako další. Silvia Ticau. Paní Silvia Ticau. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, doamnă comisar. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně rady, paní komisařko. Evropská rada by měla přijmout strategii týkající se pobaltí. Já bych chtěla říci, že to je dobrý model také pro budoucí evropskou strategii dotýkající se Podunají. Deset států je na březích Dunaje, pět z nich jsou členské státy Evropské unie, je to oblast s velkým počtem obyvatel Eh, celá řada z nich žije v blízkosti řeky Dunaje a proto si eh, myslím, že bychom měli vyvinout společnou strategii pro tento region. Měli bychom mít akční plán na několik let. A dále bych jsem chtěla zmínit o programu Evropské rady. Myslím, že je naprosto nezbytné, aby se na evropské úrovni přijaly společné nástroje, které jsou nezbytné pro další rozvojení energeticky účinných politik. Hovořím tady například o energetické účinnosti budov a o dopravě. Děkuji. Jean-Pierre Audi. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, paní komisařko. Já bych chtěl poprosit vás, paní ministrině, nevím, jestli mě posloucháte, o jednu věc. Jde o aplikaci Lisabonské smlouvy a o příslip, který byl dán Irům, že budou si zachovají svého komisaře. To pochází z prosince roku 2008. Tehdy bylo řečeno, že Evropská rada přijme právní opatření na to, aby Irsko a všechny ostatní státy měly jednoho komisaře. Já se vás chci zeptat, jaká jsou ta právní opatření. Uh, kolují tady informace o tom, že dojde k nějaké e, změně Lisabonské smlouvy prostřednictvím přístupové smlouvy s Chorvatskem. Já se chci zeptat, jestli tady jsou nějaké jiné právní aspekty, o kterých by se nám měla podat informaci. A ptám se také, nakolik bude upraven počet poslanců, protože těch by mělo být 18 v té přístupové smlouvě. Děkuji. Jako další paní Ilda Figueiredo. Děkuji vám, pane předsedo. Příští eh, schůze rady by měla dát absolutní prioritu změnám liberálních politik, které přivedly do sociálně ekonomické krize. Je třeba řešit, eh, a to zásadním způsobem, eh, situaci chudoby v níži 200 v níž je mnoho milionů obyvatel. Spousta pracovníků není schopna se eh, vyhrabat ze stavu eh, chudoby, protože mají nesmírně nízké mzdy. A proto my se musíme zaměřit na řešení například vysoké nezaměstnanosti. Může se týkat 30 milionů obyvatel v příštím roce, pokud okamžitě nebudou přijata adekvátní opatření. To znamená, že velikou výzvou pro tento eh, summit je opustit neoliberální strategie eh, z Lisabonské smlouvy a že je třeba se zabývat sociálním pokrokem, je třeba podporovat veřejné služby, eh, podporovat malé střední podniky a napomáhat těm, kdo pracují a napomáhat také mladým lidem a ženám. Děkuji vám, paní Figueiredo. Jako další, pan Giori tisztelt képviselőtársaim! egyes hrek szerint azért folyik a gondolkodás arról. vážený pane předsedo někteří si myslí a, a přemýšlejí o tom jak donutit prezidenta klause podepsat lisabonskou smlouvu respektive jak ho donutit aby Eh, tam netlačil na eh, škrtnutí Benešových dekretů. Já si myslím, že to je nebezpečný precedens. Eh, všichni by mohli potom chtít zasahovat do té smlouvy. Už i teď slovenská vláda říká, že když Klaus bude mít po svém, tak slovenská vláda také. A já si také myslím, že je špatné odvolávat se na irský příklad. Irové eh, požádali o něco, co bylo v té původní eh, smlouvě a eh, potom eh, se tam tím pádem toto akorát potvrdilo. Ale Benešovi dekrety, kterých je nějakých 134, 43, a z toho je nějakých 13, které by se teď měly uplatňovat, ale to není pravda. Co má paní Rašida dáte? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit v podobném smyslu jako včera. Týká se to přípravy koreňského summitu. A poté bych se chtěla zmínit ještě o včerejší schůzce ministrů financí, která nebyla koronovaná úspěchem. My jako průmyslové státy máme povinnost postarat se o to, aby rozvojové státy mohli se také snažit o snížení emisí v Kodani. Budeme mít příležitost eh, prokázat, eh, že nám jde o to, abychom všichni mohli vyvinout stejné úsilí, protože jinak se nám nepodaří dosáhnout ničeho. A proto je evidentní, že bude potřeba řešit otázku rozvojové pomoci, která e, bude muset být přidělena těmto státům. A na příští Evropské radě 27. bychom se měli dohodnout o tom, jakým způsobem bude Evropská unie podporovat tyto státy. A to v kontextu klimatických změn. A včera, jak už jsem říkala, se konala zkuska ministrů financí a ti se nedokázali shodnout na společném stanovisku k této věci. A přesto je to otázka, která je naprosto zásadní. Evropská komise již předložila své návrhy a já bych si přála, aby eh, tyto návrhy vedly k navázání partnerství na celém světě tak, abychom společně překonali problém klimatických změn. Děkuji vám. Slovo má pan Geren, paní Gerent. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já se obracím na předsedkyni rady. Víte, že zásadní otázkou, eh, kterou budou, eh, která se bude řešit na Evropské radě, eh, bude mm, to, to, kdo bude předsedou Evropské unie a jaké bude mít kompetence. Chci se vás zeptat, jestli budou nějaké předběžné podmínky předtím, než bude jmenován tento předseda Evropské rady. My si myslíme, že by o tom nemělo být rozhodováno pouze v rámci mezivládní konference. Myslím, že je na čase, abychom se vrátili na začátek integračního procesu a abychom byli věrni tomu, co eh, vybudovali Robert Schuman a Jean Monnet. Děkuji vám, pane Gerenci. Jako další paní Angelika Wertmann. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové Vždycky hovoříme, a to vždycky jenom v uvozovkách, o takzvané hospodářské a finanční krizi. Proč nehovoříme o strukturální krizi? Protože začalo to eh, se skutečnou bankovní krizí a mimo jiné eh, také u investičních bank, co znamená v odvětví bankovnictví, eh, kvůli kterému bylo potom staženo dolů celé světové hospodářství. Děkuji vám. Slova má paní Romana Jordan Cizel. Děkuji. Bude se záhy konat eh, konference v Kodani. V minulosti jsme však vždy činili kroky vzad. Teď musíme být rozhodnější. Eh, musíme myslet také na financování, ale také na závazky o snižování emisí z jednotlivých členských států a také jednotlivých států na světě. My musíme zcela jasně sdělit například Spojeným státům to, že mm, víme, že do prosince Spojené státy nepřijmou e, žádný legislativní závazek tohoto typu. A proto my musíme vyjádřit naše očekávání zaměřen na to, že pan prezident Obama by měl e, splnit e, sliby, které učinil za volební kampaně.

Eh, se týkají především bezpečnosti a spravedlnosti. Potřebujeme dobrou ochranu vnějších hranic, eh, politiku integrace a navracení do zemí původu. Europol, eh, potřebuje také kontrolu Evropského parlamentu, potřebuje pokročit vpřed eh, ohledně účinného prosazování spolupráce v trestně právní, občanskoprávní eh, oblasti, potřebuje zabývat SWIFTem, ochranou údajů, euroatlantickými vztahy, bojovat proti falsifikaci a musíme chránit také základní práva. Děkuji vám. I za to, že jste hovořil tak stručně, pane poslanče. Slovo má pan Robert Goebbels. Děkuji, pane předsedající Mám velmi jednoduchou otázku. Máme tady nominovaného předsedu nové komise, ale já se ptám, kdy ta komise začne pracovat. Myslím, že, eh, že to nemůže pokračovat eh, v tomto složení, kdy prakticky polovina komisařů už dělá něco jiného. Potřebujeme dát Evropě nový impuls a proto bych byl rád, kdyby nová komise začala pracovat co nejdříve. Slovo má pan Lepáš Korín. Není přítomen? Není zde eh, Korín Lepáš? Nikoli. Jako další promluví Pan Sen Kelly. Já myslím, že jedno z ponaučení, které bychom si měli vzít z nedávného irského referenda, je, že dobrá PR kampaň může eh, změnit situaci v červnu 2009 Irové. Baron 2008 eh, eh, Irové volili proti Lisabonské smlouvě a e, nyní e, volili e, dvoutřetinou většinou ve prospěch o rok a půl později. A otázkou je, jestli se něco změnilo. Nezměnilo, ale poselství Evropské unie bylo prodáno mnohem lépe v druhé kampani. A nyní teď se vstupem eh, Lisabonské smlouvy eh, v platnost si myslíme, že by se toho mohlo udělat dobře s novým, eh, hodně dobrého s mnohými pravomocemi, ale komise by mohla také toto občanům vysvětlit. A já bych se chtěl zeptat komise, jak plánuje občanům sdělovat přednosti Lisabonské smlouvy, aby to příště dopadlo lépe. Jako poslední paní Lunan. O to je pan Lunan, já se omlouvám, říká pan předseda. Presente. Je přítomen? Mulțumesc, domnule președinte, numele meu este Luhan, nu Luman. Ano, pane předsedo, ale jmenuji se Luha. Francouzština. Co se týče eh, ratifikace Lisabonské smlouvy, máme potřebu, aby tato smlouva začala řádně fungovat a potřebujeme, aby začala eh, vstoupila v platnost co nejdříve. Česká republika je jediným státem, který tu smlouvu ještě neratifikoval. A jak už říká naše politická skupina, my bychom chtěli, aby prezident České republiky Klaus eh, začal chovat odpovědně, ratifikoval smlouvu před tím, než na konci října proběhne Evropská rada. Pokud ne, tak bude naše institucionální debata úplně zablokována a nebudeme se moci soustředit na eh, každodenní eh, problémy našich občanů, hospodářská krize, nezaměstnanost, sociální vyloučení. Nebudeme moci konsolidovat eh, dosažené výdobytky v Evropské unii a nebudeme moci vystupovat navenek v mezinárodních jednáních. Hovořil se hodně o kladech této smlouvy, myslím, že už se, to, to nemusíme opakovat. Ale teď je nejdůležitější, aby nadcházející Evropská rada se konala v kontextu dokončené ratifikace Lisabonské smlouvy ve všech členských státech, tak abychom mohli pokračovat dalšími otázkami, jako je složení nové komise. Děkuji, pane Luhane, a omlouvám se za to, že jsem špatně vyslovil vaše příjmení. Předáme slovo paní Cecily Malström za Evropskou radu a posléze předáme slovo komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkovala eh, poslancům za jejich otázky a připomínky. Hodně se tady hovořilo o eh, eh, Evropě občanů, o Evropě lidí. A to si člověk může vykládat podle toho, jak to zapadá do jeho politického světonázoru. To je v pořádku. Ale pokud jde o občany, eh, kteří eh, mají něco chtít od Evropy, tak oni eh, říkají, že chtějí spolupráci na základě hodnot, která vyřeší jejich společné problémy, hospodářskou krizi, nezaměstnanost, klimatické změny, přeshraniční trestnou činnost, imigrační otázky a tak dále a tak dále. A o to se tady eh, pokoušíme, to se pokoušíme vyřešit. Eh, o řadě těchto otázek se bude jednat eh, na samitu za deset dní a celou řadu z nich samozřejmě nebudeme schopni vyřešit, ale doufám, že přijmeme správné kroky správným směrem. A tím budeme schopni vyřešit Evropu obča- vytvořit Evropu občanů. Samozřejmě každý si může o Lisabonské smlouvě myslet své. Eh, vy dobře znáte stanovisko eh, našeho předsednictví, předsednictví eh, Rady a většina lidí v Evropě si myslí to tež, že Evropu Lisabonská smlouva posílí a otevře, zvýší její demokratičnost a posílí také v globálních vztazích a proto je třeba, abychom už ji měli a já vás mohu přesvědčit, že se budeme maximálně snažit zajistit, abychom k tomu dosáhli. Nemáme žádná Eh, připravená eh, řešení pro českého eh, prezidenta. Já jsem tady slyšela různé spekulace, ale nemáme žádná předem připravená řešení. Intenzivně debatujeme s kanceláří českého prezidenta, ale samozřejmě budeme muset nejdříve počkat na rozhodnutí Českého ústavního soudu, než budeme schopni se pohnout. A v mezičase budeme pokračovat s přípravami na bližší na blížší spolupráci mezi parlamentem a Evropskou eh, službou pro vnější eh, vztahy a eh, o tom ještě budeme jednat také dnes odpoledne. Mimochodem s panem předsedou Buskem máme velice dobrou spolupráci a už jsme s ním projednávali, jak parlament, komise a rada budou moci začít uplatňovat příslušná pravidla, jakmile vstoupí v platnost. Potom pokud je o Afghánistán, paní Maria de dnes tak doufáme, že eh, s touto debatou budeme moci eh, pokračovat a Evropa bude mít eh, koncenzuální názor na to, co dělat dále v Afghánistánu, také zejména pokud jde o to o evropské jednotky v terénu v Afghánistánu a o postup, postup při dalším uplatňování nebo posilování institucí tam, tak bychom se měli zaměřit na podporu voleb 7. listopadu, to je už zanedlouho, ale i tak bychom se měli snažit poslat pozorovatele. Evropským cílem je také mít společnou eh, azylovou a migrační politiku. Eh, do konce eh, roku nebude platit, protože nejdřív potřebujeme Lisabonskou smlouvu, ale můžu vás utvrdit v tom, že je to opravdu důležitá věc. Pracujeme na stokholském programu a do toho patří přistěhovalecké otázky. Samozřejmě jsou to otázky složité, protože tady máme spolupráci se třetími zeměmi, rozvojovou pomoc, Eh, možnost zavést určitý právní eh, rámec, tak abychom eh, v Evropě měli takto zaštítěnou legální imigraci. Takže uvidíme, z čeho tam dosáhne komise do prosince. Potom ankarský prosokol, pane, pane van Balene, je velice důležitý. Samozřejmě bude se o tom jednat i na samitu, ale eh, ta debata eh, skutečná o rozšíření eh, přijde na pořad dne až v prosinci, takže doufám, že potom se k tomu budeme moci opravdu vrátit. Pokud jde o komise, tak Evropská, komisi, tak Evropská rada se rozhodla, že každá země bude mít svého komisaře. Možná, že se to změní v roce 2014. Jakmile bude platit nová smlouva, tak Eh, budeme mít eh, čas eh, přehodnotit právní úpravy, které, jsou, které mají zaručit, aby si každá země mohla ponechat svého komisaře a uděláme to ve spolupráci s právní službou, abychom zjistili, jestli bude třeba slumovu dále měnit nebo jestli bude stačit jednohlasné rozhodnutí Evropské rady. To tež platí pro 18 eh, eh, dalších poslanců Evropského parlamentu. Jakmile bude platit eh, smlouva, tak začneme přípravné práce. Některé země už připravily už eh, jsou připravené na vyslání eh, dalších poslanců eh, do parlamentu. V některých zemích to národní volební systém trochu stěžuje, pane Ody, takže možná, že to ještě bude chvíli trvat. A já doufám, že ty přípravné práce budou moci být zahájeny co nejdříve. Nicméně doufám, že tito poslanci budou moci být alespoň pozorovateli předtím, než bude možné formálně potvrdit v úřadu. Společně s nadcházejícím španělským předsednictvím chceme Eh, eh, toto eh, maximálně s Eh, usnadnit. Eh, závěrem bych vám eh, ráda poděkovala za tuto zajímavou debatu a za tu podporu, kterou cítím, že dáváte radě v otázce změn klimatu. Doufám, že budeme schopni přijmout rozhodnutí o evropském financování na základě evropského příspěvku a na základě také příspěvku o rozvojovým zemím. A tím, že to uděláme, tak vydáme velice silný signál a také vydáme dobrý signál ve ve prospěch mezinárodních vyjednávání, tak abychom byli co nejúspěšnější v Kodani. Tohle byly nejdůležitější otázky. Eh, je to nejdůležitější otázka pro naši generaci, abychom opravdu přijeli vážné konkrétní kroky na boj s globálním oteplováním a abychom eh, zavedli eh, globální soubor pravidel v této oblasti a já jsem velice ráda za podporu Evropského parlamentu v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám, paní Malström. Nyní předám slovo na možnou reakci také místo předsedkyni komise paní Margot Wallström. Thank you very much, Mr. President. Madam. Děkuji vám, pane předsedo, paní ministrině, vážení poslanci. V první řadě mi po, dovolte, abych vám poděkovala za velmi živou a zajímavou diskusi. Myslím, že je evidentní, že naléhavost implementace Lisabonské smlouvy je tady eh, matatelná tomto parlamentu. Jak eh, asi dobře chápete, tak jak komise, tak eh, i rada velmi netrpělivě čeká na implementaci této smlouvy. Jak víte, politický proces schválení již byl dokončen ve všech členských státech a je samozřejmě na každém členském státu, aby finalizoval ratifikační proces. A tak je, přitom je potřeba dodržovat některé vnitřní náležitosti. Nemyslím si ale, že by eh, jakýkoliv členský stát mohl existovat na prostém vaku. Všechna prodlení budou mít dopad na ostatní. My samozřejmě doufáme, že Česká republika velmi brzy bude moci ratifikovat Lisabonskou smlouvu a chtěla bych vám také připomenout zásadu loajální eh, spolupráce, která je jedním ze základů evropské integrace je nesmírně důležité, aby si členské státy mohly vzájemně důvěřovat eh, o závazcích, které učinili vůči sobě. Já bych se ještě vyjádřit k tomu, co říkalo několik poslanců, kteří rozlišovali mezi hospodářskou krizí, která sebou přináší nezaměstnanost a eh, Lisabonskou smlouvou, pokud začne platit, ale Skutečností je, že Lisabonská smlouva nám lépe pomůže řešit kontext a poskytne nám lepší nástroje pro efektivní rozhodování ve věcech asilové, migrační politiky, energetiky a tak dále. O to tady jde především. A samozřejmě doufáme, že celá ta vnitřní institucionální debata v Evropské unii konečně skončí a že budeme moci začít využívat ty nové efektivní nástroje. Komise také velmi aktivně pracuje na přípravě implementace smlouvy po té, co stoupí eh, v platnost. A já vím, že dnes odpoledne proběhne velmi zajímavá diskuse také o službě pro vnější politiku, takže teď není čas ani příležitost pro to, abychom eh, podrobně diskutovali o všem, co s tím souvisí ale chtěla bych říci, že tady stojíme před velkou výzvou. Jde o to, jak v oblasti mezinárodních vztahů navázat partnerství s různými stranami a také jak zužitkovat takzvanou diplomatickou synergii. Současně jde také o to, že musíme dotržovat meziinstitucionální rovnováhu Myslíme si, že tato služba pro vnější vztahy by měla být plně zodpovědná Evropskému parlamentu. Myslím, že založení této služby by mohlo být úspěšné, pokud komise, rada a parlament budou spolu úzce spolupracovat. Musíme také si uvědomit, že místo předseda komise a vysoký představitel pro zahraniční politiku bude muset spolupracovat s komisí. Eh, Evropské občanské iniciativy to je věc, ke které chce Evropská komise předložit zelenou knihu v listopadu a chceme zahájit eh, konzultace s občany, se zainteresovanými stranami, tak, abychom mohli předložit legislativní návrh po té, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Dopady eh, hospodářské a finanční krize budou diskutovány na Evropské radě příští týden. To je věc, která byla zmíněna mnohokrát během vašich vystoupení. Samozřejmě nemůžeme eh, sedět s rukama za zády. Vidíme už, že některé naše politiky přinášejí první ovoce, finanční trhy se stabilizují a Ehm, začíná hospodářský růst, ale ještě do úplné hospodářské obnovy máme hodně daleko a víme, že to má značné dopady na zaměstnanost a na sociální oblast. A proto musíme vyvíjet politické úsilí proto, abychom mm, reformovali naše politiky pracovního trhu. Ehm, v reakci na některé komentáře, které jsem slyšela během této diskuse, Chci říci, že komise si stojí za svým rozpočtovým návrhem a doufáme, že tento rozpočtový návrh bude eh, potvrzen i vámi, jak říkal předseda komise Barzo včera během interpelací. Tak to, čeho jsme dosáhli dosud, je, není dostatečné. V oblasti zaměstnanosti musíme všichni vyvinout větší úsilí, nejenom na evropské úrovni, ale také ve členských státech. Nezaměstnanost je nejpalčivějším problémem a my doufáme, že budeme moci počítat s podporou Evropského parlamentu. Musíme také vyvinout tlak na radu a na členské státy, aby naše návrhy týkající se zjednodušení čerpání strukturálních fondů byly přijaty. Další otázka, která zazněla, se týkala administrativního břemene. Ve čtvrtek komise přijme velice obsáhlé sdělení o snižování administrativního břemene a toto sdělení popíše to, čeho jsme dosáhli, čeho chceme dosáhnout v budoucnosti a bude se opírat o velmi důležité výsledky takzvané Štojberovy skupiny Obecně lze říct, že její zpráva je velmi pozitivní a způsob, jakým snižovat administrativní břemeno, jež byl popsán. Všechny ty návrhy teď čekají na radě a mohu pouze opět říci, že doufám, že Evropský parlament vyvine tlak na to, aby členské státy konečně začaly jedno. Dále bych si dovolila něco říci k dohledu nad finančními trhy. To je něco, čím se komise pravidelně eh, zabývala v poslední době. Úplně nový dohledový rámec by měl vzniknout na evropské úrovni. A my jsme velmi rádi, že již byl učiněn určitý pokrok. Myslím, že se podařilo na radě dosáhnout eh, širokou dohodu o návrhu komise týkající se Rady pro systémová rizika. Doufám, že bude formálně vysloven souhlas s tímto návrhem. Mnohem více práce ještě potřeba odvést při Eh, obezřetnostním dohledu na mikroúrovni a doufám, že i tady budeme moci počítat s podporou Evropského parlamentu, aby eh, tento ambiciozní návrh byl schválen co nejdříve. A na závěr mi dovolte, abych eh, zmínila o něčem, co je jednou z velkých priorit švédského předsednictví, jsou to klimatické změny. Bývá nám jenom několik týdnů do kodaňské konference. Několik z vás už tady popsalo hlavní body toho jednání a to, co bude, to ovlivní úspěšnost jednání. Já si myslím, že tady jde o takzvanou klimatickou spravedlnost. Jde tady o vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými státy a o to, jestli jsme připraveni předložit důvěryhodné návrhy na zmírnění dopadu a na adaptační opatření. A také jde o to, jestli jsme připraveni vést nebo jít příkladem ostatním. My už jsme předložili návrh na financování těchto opatření, ten byl kritizován mnohými jako nedostatečný. Já jsem si jistá tím, že je, rozhodně to nebude stačit, ale je to pouze první krok. A doufám, že i ostatní budou následovat našeho příkladu, předloží své návrhy na stůl, tak, abychom o nich mohli eh, v Kodani jednat. budeme dále vystupovat velmi aktivně, nebudeme snižovat naše ambice, ale místo toho se budeme snažit povzbudit všechny další partnery, aby přijali zodpovědnost a účastnili se jednání. A poprvé to budou také Spojené státy. A doufám, že budeme řešit všechny ty obavy našich občanů. Mohu vás ujistit, že v žádném případě se nechystáme snížit úroveň našich ambicí, ale budeme velmi proaktivně vyjednávat, aby ta dohoda v Kodani byla co nejlepší. Grazie, prezident. Děkuji vám, paní komisařko Wallström. Tímto končíme rozpravu, za dvě minuty budeme pokračovat hlasováním a proto vás žádám, abyste setrvali zde plenární zasedací místnosti. E, za ty dvě minuty přijde pan Vidal Quadras a zahájíme hlasování.